Buon pomeriggio a tutti. Dobré odpoledne všem. Zahájíme zasedání našeho výboru. Především zde vítám Sabin Laruel, federální ministrině zemědělství v Belgii, odstupující předsedkyně Evropské rady. Zahájíme schválením pořadu jednání. Pokud nejsou žádné připomínky, považujeme pořad jednání za schválený. Schválíme také zápisy ze schůzí konaných 15. listopadu, 18. listopadu, 30. listopadu, 1. prosince a 9. prosince. Nejsou-li žádné připomínky, které by byly předloženy do konce dnešní schůze, tak budou tyto zápisy považovány za schválené. Dnešní schůze bude webstreamována. A nyní přímo přistoupíme k tomu, že dáme slovo paní Sabin Leriel. Jménem celého výboru, drahá Sabin, děkuji za práci, kterou si odvedla v tomto bohatém pololetí. A nyní máš slovo, aby informovala náš výbor o výsledcích belgického předsednictví Rady pro zemědělství. Sabin Leriel, máš slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, belgické předsednictví, jak tedy všichni víte, skončilo koncem prosince. Domnívám se, že se nám podařilo pokročit eh, u některých záležitostí. Samozřejmě belgické předsednictví eh, spolupracovalo v rámci tria předsednictví a tady všeobecný program, který eh, byl odsouhlasen, se týkal španělského, belgického a nyní maďarského předsednictví, takže má to kontinuitu a myslím si, že to prokázalo svou efektivnost. Belgické předsednictví nastalo také ve speciální chvíli, protože vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, takže je to proces spolurozhodování s parlamentem. A ještě jednou bych ráda poděkovala Paolovi za skvělou spolupráci, kterou jsme měli v průběhu těch šesti měsíců. Pohovořím tedy o šesti záležitostech, které byly důležité pro belgické předsednictví. Jednak je to reforma společné zemědělské politiky. Vím, že na tom velmi pilně pracujete. Je to také dokument a záležitost, který bude muset dospět k výsledku v určitém okamžiku. A belgické předsednictví připravilo ta jednání a připravilo práci, kterou také komisař odváděl a která byla zohledněna v závěrech. Konalo se v Lajup neformální rada, v prosinci ostatně Paulo se účastnil, kde se nám společně podařilo shodnout se na určitých bodech, které jsme potom potvrdili a kterou odsouhlasila většina členských států. Jsou tam určité body, které se mi zdají zásadní. Jednak jsme zopakovali naše přání, a to se mi zdá důležité, když hovoříme s ministry zemědělství, myslím si, že je důležité to znovu potvrzovat také pro eh, směrem ven, takže znovu jsme potvrdili, že si přejeme udržet silnou a ambiciózní společnou zemědělskou politiku. Také jsme připomněli naše přání, abychom udrželi společnou zemědělskou politiku skládající se ze dvou pilířů. První pilíř financovaný stoprocentně Evropskou unii, který by se měl týkat opatření tr trhu, bezpečného zásobování potravinami a samozřejmě plnit další cíle, zejména v oblasti boje proti klimatickým směnám a potom druhý pilíř, který podle nás by měl být flexibilnější je a rozdělení kompetencí mezi těmito dvěma pilíři, to jsme řekli v září ostatně, si myslím, že by se měla lépe definovat, aby to oddělení prvního a druhého pilíře bylo jasněji definované. Ten druhý pilíř by měl poskytnout nezbytnou flexibilitu členským státům, aby zohledňovala jejich specifika a ten druhý pilíř bude nadále spolufinancovat. Také jsme hovořili o problémech stability trhu, volatility cen a ještě více také o volatilitě příjmů a většina, velká většina členských států připomněla naše přání, aby ta společná reformovaná zemědělská politika také umožnila lépe bojovat nebo postupovat tak, aby byla dosažena větší stabilita příjmu zemědělců. Neznamená to, že stanovíme jejich příjmy jednou provždy, ale tak, aby ta fluktuace, ty změny příjmu nebo ten rozsah, to rozpětí bylo více omezené. Pokud chceme, aby zemědělci plnili cíle z hlediska bezpečného zásobování potravinami, boje proti klimatickým změnám, oživování území, tak je potřeba, aby mohli investovat, aby mohli inovovat a toho můžeme dosáhnout pouze, pouze když ta fluktuace příjmu bude menší, než je tomu dnes. Také jsme poskytli komisaři dostatek času na to, aby mohl zpracovat své návrhy Vzali jsme je na vědomí na listopadové radě. Je to, byl to, byla to výměna relativně bohatá, většina Můžeme tedy říci, že bylo dosa- byla dosažena jednomyslnost u většiny témat a potom jsme také zorganizovali debatu o prvních cílech, který navrhl Evropský komisař, konkurenceschopnost a bezpečné zásobování potravinami. To se konalo 13. prosince a potom maďarské eh, předsednictví bude na tom dále pracovat. Potom bychom také v prosinci zorganizovali, což bylo velmi zajímavé. A pane předsedo, pokud jste pracovali na této koncepci, tak si myslím, že by bylo zajímavé, abychom to jednou schromáštili. Byla to pracovní oběd na interaktivním aktivním zemědělství. Ten návrh komisaře vlastně se zakládá na tom pojmu aktivního zemědělství, takže zorganizovala jsme debatu a bylo tam téměř tolik návrhů, kolik je vlastně členských států v Evropské unii. Téměř všichni uznávají, že tento pojem je daleko složitější, ale skutečně ta debata byla nesmírně zajímavá na toto téma. Druhá záležitost nesmírně důležitá se týká mléka. Tam také jsme schválili nikoli jednomyslně, ale dejme tomu 97% hlasy závěry Rady 27. září, tedy belgické předsednictví, spíše upřednistilo fond. To, že nechceme mít nějak dosáhnout stoprocentní jednomyslnosti, ale spíš jsme se rozhodli proto, abychom měli text závěru s určitým obsahem, který byl schválen pouze 70 procenty, ale shodli jsme se na tom obsahu. První návrhy komise vycházejí ze závěru skupiny na vysoké úrovni. Diskutovali jsme o tom 13. prosince. Ty návrhy byli, jsme obdrželi relativně pozdě a byly přijaty spíše příznivě. Teď samozřejmě se vedou diskuse, víte stejně dobře jako já, že se ty diskuse vedou. Ten pojem smlouvy, zda to má být závazné, zda to má být fakultativní, potom pokud se týká těch procent, soustředění a tak dále. Čili myslím si, že se nám podařilo učinit krok předu a že jsme tomu dali nový impuls. Třetí balíček, pokud to tak mohu říci, to je balíček týkající se kvality, to také patří k, předsednic, k prioritám předsednictví. Bohužel jsme obdrželi text komise 10. prosince a rada se konala 13. prosince, takže jsme měli první výměnu názoru, ale nemohli jsme jít do podrobností a ten balíček kvalitativní je samozřejmě nesmírně důležitý, protože obsahuje návrhy nařízení o systémech kvality pro zemědělské výrobky, tak abychom měli větší kontrolu konsistentnost a aby byl jasnější ten systém kvality. Potom je tam také nový, návrh nové normy pro prodej tak, aby to šlo ještě dále, abychom získali odvětvové normy a pak tam je také návrh nových hlavních směrů o osvědčených postupech ohledně voluntaristického principu certifikace, etiketování výrobků a tak dále. Pochopili jste, že část závěru skupiny na vysoké úrovni je, že toto bude nedílnou součástí toho kvalitativního balíčku. Takže i zde jsme vedli zajímavé debaty a umožnili maďarskému předsednictví v tom pokračovat. Čtvrtý, čtvrté důležité téma pro evropské zemědělství a chov je celá problematika SB a tam jsme jednomyslně schválili závěry expertní skupiny. To se odehrálo v listopadu, 29. listopadu, a tam jsme jednomyslně odsouhlasili závěry, což také umožnilo komisi postup pokročit kupředu. Myšlenkou je, že musíme vlastně mít určité legislativní eh, nástroje pro efektivní bod Další bod je možná takový anekdotičtější, kromě pro Německo. To je téma kterým, které vlastně bylo aktuální se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy. A tam jsou určité pozitivní body, kde, které vítáme, že o nich můžeme hovořit, ale bohužel jsou tam také body, u nichž bychom byli chtěli postoupit ještě více ku předu a rychleji, ale kde se nám nepodařilo toho dosáhnout. První téma, a pochopíte, proč když říkám, to se týká geneticky modifikovaných organismů. Tam vlastně pan Dali byl přijat radou nes velmi chladně a to přijetí bylo opravdu rezervované, abych tak diplomaticky řekla, a nepodařilo se nám pokra postoupit více ku předu, protože nikdo vlastně nechtěl na základě těchto návrhů po pracovat. Myslím si, že se vedly podobné diskuse i na půdě Evropského parlamentu. A poslední téma, o kter- u kterého bychom byli chtěli dospět k, sa- k výsledku, ale bohužel jsem se rozhodla, že nebude na pořadu jednání prosincové rady, protože tam došlo k, mino- k blokačnímu minimu, takže to je vlastně pomoc těm nejvíce znevýhodněným O tom jsem hovořila, když jsem prezentovala program belgického předsednictví. Hovořili jsme o tom při našem neformálním setkání v Lajub a tam skutečně jsme se snažili odblokovat ten dokument, ale vlastně, kdybych to byla zařadila na pořad jednání, tak by tam bylo blokační minimum, takže, ale myslím si nicméně, že bychom měli u tohoto tématu pokračovat. Parlament věnuje pozornost tomu a uh, Měli bychom se s komisí a s parlamentem snažit na tom spolupracovat. Když jsem byl tam určitý návrh spolufinancování, ale komisař nechtěl udělat tento krok na základě určitých argumentů, které chápu tedy, ale pokud bychom tomu měli poskytnout tu váhu, tak to říkám, že jsem opravdu je mi líto, že se nám nepodařilo postoupit u tohoto tématu, protože to je důležité téma, které má také společenský dopad té společné zemědělské politiky. Takže, pane předsedo, toto byl velmi obecný a velmi stručný přehled naší činnosti a samozřejmě se těším na to, že budu moci vyslechnout vaše připomínky a odpovědět na otázky a návrhy členů tohoto výboru. Děkuji. Grazie Sabine, davvero grazie. Děkuji Sabin. Děkuji jak za tu strukturu, tak i za obsah prací belgického předsednictví v uplynulém pololetí. Nejdříve dáme slovo koordinátorům jednotlivých frakcí a potom dostanou slovo všichni ostatní. Albert Des, koordinátor za EPP, prosím. Ja, vielen Dank, Herr Ano, děkuji, pane předsedo. Srdečně děkuji paní ministrini za představení belgického předsednictví. Máte zde celou řadu bodů, o kterých jste hovořila, které, na kterých se pracovalo a pracuje. A chtěl bych vám srdečně poděkovat za tuto práci. Ta situace v Belgii není jednoduchá, tím více musíme uznat, že jsme vlastně během předsednictví to ani nespozorovali, protože politické problémy byly jaksi stranou, což skutečně oceňujeme. Hovořila jste o reformě společné zemědělské politiky, poskytla jste odůvodnění, proč potřebujeme společnou zemědělskou politiku, že hovořila jste o bezpečném zásobování potravinami, toto jsou důležité body Taky jste řekla, že si přejete udržet silnou SP, SZP, protože potřebujeme tedy nadá, potřebujeme ale mít také příslušné financování. Také velmi vítáme, že chcete jasněji oddělit první a druhý pilíř a také jste řekla, že to musí být jasné oddělení tedy mezi prvním a druhým pilířem a že musíme rozvíjet systém, kde vlastně ten druhý pilíř bude vytvořen flexibilnějším způsobem. Já jsem zpravodaj pro tu agrární, proto zemědělskou reformu. Vedl jsem velké množství rozhovorů, v podstatě již desetiletí pracují v zemědělské politice. Velmi se o to zajímám a teď, když se vede rozhovory se 27 členskými státy, tak vlastně vidím, jaké rozdíly jsou ještě dnes v Evropě a proto budeme potřebovat flexibilitu. Nemůžeme vytvořit takovou zemědělskou politiku, která bude zde předepisovat z Bruselu, co vlastně těch 27 členských států má a nemá dělat. Takže jsem vděčný za to, kdybyste ještě několika slovy řekla, co by mělo být speciálně konkrétně zohledněno v tom druhém pilíři, jaká opatření považujete za důležitá. Možná, že bychom toto mohli ještě zohlednit na závěr, by mě ještě také něco zajímalo. Nechci odebírat čas svým kolegům, jinak bych ho mohl hovořit dlouho ale téma fluktuace cen v zemědělství. Mohla byste zde možná ještě pár slovy říci, jak toto všechno chcete řešit. Já jsem vzal na vědomí, že v posledních dnech francouzský prezident Sarkozy se k tomu jasně vyjádřit. Já si myslím, že samozřejmě můžeme mít i naše vlastní myšlenky. V každém případě bych byl vděčný za jakékoliv návrhy, které by tyto eh, záležitosti zohledňovaly. Děkuji. Grazie, Albert. Luis. Děkuji, Alberte. Luis Capula Santos, koordinátor frakce SD. Eh, felicitá pelo seu excelente trabalho. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát eh, paní ministrině ke skvělé práci a chci jí popřát eh, všechno nejlepší do budoucnosti, jak na politické, tak i na osobní úrovni. I přes všechny politické vnitřní rozpory, které všichni známe, a o nichž doufáme, že se brzy vyřeší, musíme říci, že vaše předsednictví bylo velmi klidné, velmi vyvážené a jsme velmi spokojeni s tím, jakým směrem se ubíralo. A to i přes specifické problémy zemědělského sektoru. V těchto uplynulých šesti měsících bylo belgické předsednictví, jak říkám, velmi vyvážené a velmi klidné. Trochu nás zklamaly závěry, které se týkají mléka, jak o tom také hovořila paní ministrině, ale mám za to, že belgické předsednictví zahájilo debatu o reformě společné zemědělské politiky velmi inteligentně a velmi dobře zasadilo tuto debatu o reformě SZP do kontextu. A my vkládáme velké naděje do zprávy našeho kolegy Alberta Dese. Víme, že zemědělství se musí přizpůsobovat, musí se vyvíjet a společná zemědělská politika je součást evropského AKI a bude tak i v budoucnosti. Rád bych se zmínil o celé řadě věcí, které bych s vámi rád probral, každém případě doufáme, že váš maďarský kolega bude také součástí této debaty, ale já především bych vám ještě jednou rád poblahopřál, protože na vaše předsednictví budeme vzpomínat jen v dobrém. Hovořím nejen za všechny socialisty, ale myslím, že i také za celý zemědělský výbor. Děkuji, slovo má George Lyon. Uh, Uh, Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát belgické vládě u příležitosti předsednictví v úplném půlroce, jak uvedli kolegové. Ten proces byl naprosto stabilní a udělali jsme pokrok v řadě významných otázek. V neposlední řadě jde o reformu SZP došlo ke zveřejnění sdělení komisaře a se zájmem jsme sledujeme jednání Rady ministrů zemědělství v tomto týdnu. Potřeba bychom eh, upevnit názor v některých otázkách. Je rada připravena na skutečnou reformu anebo na pokus o udržení status quo, protože z hlediska finančního, rozpočtového dojde k vážnému tlaku na financování společné zemědělské politiky v období 2013-2020 a musíme vážně začít uvažovat o tom, jak to řešit. Jak budeme formovat tuto politiku, aby zde byl skutečně cílenější přístup k poskytování podpory. A jde o to zabezpečit skupiny, zejména v těch nejvíce znevýhodněných eh, oblastech. Je zejména důležité pro konkurence a udržit pro konkurenceschopné a udržitelné zemědělství. A tady vládnou rozporné názory. A ty názory by se však měly doplňovat a nebýt v rozporu. Tady by mě skutečně zajímal váš názor, jak tyto cíle by měly být sledovány, protože my máme závažnou úlohu při řešení nejzávažnějších úkolů, tedy nakrmit populaci, která roste o 50% na světě a také musíme zabezpečit větší spotřebu krmiv. A pokud jde o energetiku, tak tady se musíme vyrovnat i s našimi cíly do budoucnosti, protože nebudeme schopni pokračovat jako v minulosti. Tedy konkurenceschopnější evropské zemědělství, udržitelnější model. A to bude velká výzva spolu s zvýšenou poptávkou v budoucnosti po zemědělských produktech. Děkuji, Georgi Martin Hausling, za zelené. Paní ministrině, já bych chtěl vás poblaho, se připojit k blahopřání mých kolegů za práci, kterou jste odvedla. Máme vlastně to štěstí, že ta velká krize, lečná krize na konci lo, ročního, eh, eh, loňského roku už skončila, že ceny trošičku se zvedly. Já nebudu déle hovořit o otázce mléka, protože se domnívám, že návrh komise, který byl předložen, aby vlastně zvýšila se práva zemědělců na trhu, tak mm, nechci o něm nyní hovořit do detailu. Tento balíček nicméně není dostatečný podle našeho názoru. Myslím, že zde chybělo ještě trošičku více úsilí právě v této oblasti. Pra- kdy hovoříme, že trhy se musí být regulovány, zemědělci se musí být schopni organizovat a vlastně, protože bychom měli dát větší podíl zemědělcům v potravy novém řetězci, což ten balíček nutně všechno nezohledňuje. Sdělení komise z loňského roku bylo pro mnohé překvapující do té míry, že vlastně jste mm, v mnoha bodech nebyli dostatečně konkrétní. A já si myslím, že je to možná i dobré, protože my dnes jako parlament vedeme první rozhovor o tom, jak vlastně my jakožto poslanci se také můžeme podílet na tom rámci e, navrženém komisí a bude to napínavé, jaký vlastně bude ten výsledek při novém vytváření zemědělské politiky, také v souvislosti s tím, co se týká finančních možností. Co, samozřejmě si musíme ještě položit otázky, proč nyní tedy na jedné straně musíme posílit tu reformu, na druhé straně ještě nevíme, co, jaké v konečné fázi vlastně budou ty možnosti a jakým, jak závažným způsobem nebo jak, do jaké míry to je také závažné a možné nebo nemožné, aby členské státy financovaly společnou zemědělskou politiku. Protože v mnoha členských státech je spíše tendence ty evropské možnosti vlastně odstřihnout takže je potřeba také si položit otázku, co vlastně členské státy v konečné fázi chtějí. A samozřejmě můžeme tu reformu provádět jen, když ty finanční prostředky budou k dispozici. Musíme ještě samozřejmě dále pracovat na tom, jak řeklo i mnoho kolegů, tedy téma bezpečného zásobování potravin. O to bylo velké téma v loňském roce. A potom zde je také otázka spekulací, spekulací s potravinami, jak eh, to nyní konstatujeme, tak vlastně to může způsobit závažné škody ve světě, takže musíme společně v rámci Evropské unie, ale i s ostatními stanovit určitý rámec. To, co předložil eh, francouzský prezident, to je velmi zajímavý návrh. Já si myslím, že bychom měli se k němu postavit skutečně vázně a potom, eh, aby z toho vyplynula skutečně závažná a seriózní doporučení. V konečné fázi je to otázka nejen Evropské unie, ale celo, otázka celosvětového významu. Potom se hovořilo o stanovení eh, politiky. Mohla byste upřesnit, jaká je nyní většinová, většinové stanovisko v radě, protože zajímavá otázka je, zda členské státy eh, si chtějí ponechat to právo je, to je skutečná diskuse, kterou je potřeba vést, tedy do jaké míry se dá dohodnout a sladit společný trh s pravidly renacionalizace, jaké je zde tedy stanovisko v radě, jak se to vyvíjí a potom také Toto je skutečně velmi zajímavá a napínavá diskuse, kterou budeme se zájmem sledovat. Takže eh, vaše předsednictví pracovalo na velmi zajímavých tématech neodsunovalo diskusy o těch tématech a myslím si, že proces snah o reformě bude další předsednictví v tom pokračovat a srdečně vám děkuji za vaši práci. děkuji, děkuji Martine. A nyní má slovo Lorenzo Fontana. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní ministrině, že přišla mezi nás. I já vám blahopřeji odvedené práci Spolupracovalo se nám s, s vámi velmi dobře. Náš názor je ten, že se řídíte politikou, která věnuje velkou pozornost právě kvalitě. Měli jsme také zprávu na toto téma. A já jsem se vás chtěl zeptat, jak v blízké budoucnosti nahlížíte na otázku označování, o tom už jsme se také zmínili, a také bych se rád zeptal, jak se díváte na dovoz do Evropy, protože, jak víte, Často se dováží zboží, které nedodržuje evropské jakostní normy. A vyvolává to nekalou konkurenci vůči našim výrobkům. To je jeden z důležitých faktorů, které musí být v budoucnosti analyzovány, aby evropské zemědělství nebylo tímto systémem ničeno. To je tedy naše otázka a řekněte nám, jak se na to díváte ze zkušenosti uplynulých 6 měsíců i do budoucna. Děkuji, děkuji Lorenzo, toto tedy eh, byli koordinátoři a ještě zaguje pan Rupni. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es arī piekrītu tiem kolēģiem, kas iepriekš uzstāv. Já sdílím názor kolegů, kteří již hovořili. A velmi si vážím toho, co bylo vykonáno za belgického předsednictví, co se týče zemědělství. Byl to složitý půlrok, eh, povodně, sucho a další katastrofy i požáry. Bylo třeba vynaložit úsilí, abychom se dostali do příznivější situace. A dle mého soudu belgické předsednictví sehrálo svou úlohu abychom mohli široce jednat o budoucnosti společné zemědělské politiky. Program 2020 a stávající orientace v Evropě získali pozitivní hodnocení a je třeba zachovat první i druhý pilíř a já se domnívám, že druhý pilíř by měl být demokratičtější a pružnější. Pokud jde o členské státy, není to jednoduché, je to otázka do budoucnosti. Zda ceny zemědělských produktů se budou vyvíjet také v malobchodě. A byly podniknuty kroky, pokusy o analýzu ale velkou obchod a velké tedy distribuční sítě vedou občas spekulativní aktivity a některé postupy navyšují cenu finálního výrobku. A pokud hovoříme o lotyšském případu, cena zemědělských produktů se zvýšila o 20 až 30 v poslední době. Chtěl bych vidět jasnější postoj, když končíte v předsednickém křesle. Jaké je vaše stanovisko k geneticky modifikovaným plodinám a přímým platbám? Děkujeme za to, co jste vykonali. Děkuji. Nyní dám slovo Sabine Lariel aby odpověděla koordinátorům a potom bude dále pokračovat rozprava. Sabin, máš slovo. Děkuji. Já se pokusím odpovědět eh, podle jednotlivých témat, spíše než abych se snažila odpovědět jednotlivým řečníkům. Děkuji vám eh, za vaše povzbudivá slova a myslím si, že musíme pokračovat v práci a učit se více spolupracovat. Parlament a rada. V každém případě bych vám ráda poděkovala za vaše slova i za vaši spolupráci. Nejdříve tedy společná zemědělská politika. Někteří z vás říkají, ano, ale neměli bychom nejdříve počkat na rozpočet a potom definovat společnou zemědělskou politiku? Já jsem přesvědčena, že kdybychom zvolili tuto možnost, tak dnes by mě někteří z vás řekli, neměli bychom nejdříve definovat SZP a potom teprve rozpočet. V zemědělské politice všichni dobře víme, že potřebujeme slepici a potřebujeme i vejce, potřebujeme obojí. Vím také, že když budeme čekat na rozpočet, než eh, definujeme hlavní cíle společné zemědělské politiky, tak dáváme argument těm, kteří si přejí už dál nemít ambiciozní společnou zemědělskou politiku, protože takový jsou mezi námi. Dalo by to argument eh, někomu, některým eh, zodpovědným činitelům ve vládách. Neobracím se konkrétně na nikoho, ale Někteří říkají, že peníze by se neměly dávat na společnou zemědělskou politiku, ale spíše na výzkum a tak dále. Takže my jsme se tak rozhodli. Je to tedy naše volba. Nejdříve definujeme společnou zemědělskou politiku a potom budeme všichni společně mnohem silnější, my jako ministři zemědělství, abychom se obrátili na naše ministry financí a na naše premiéry a řekli jim, že potřebujeme i nadále mít ambiciozní společnou zemědělskou politiku a proto potřebujeme i ambiciozní rozpočet. Já nepatřím k těm, kteří říkají, společná zemědělská politika to je 40 rozpočtu EU. Podívejte se na výzkum, to je mnohem méně. To je celé špatné uvažování. Když chceme hovořit o politikách a o veřejném financování, tak se nejedná pouze o evropský rozpočet. Musíme se podívat na evropský rozpočet, ale i na národní rozpočty. A to jsme udělali v zemědělství. My jsme řekli, že nechceme, aby měl každý svou politiku, ale dáme prostředky k tomu, abychom měli společnou politiku na úrovni EU. A pokud zítra 27 hlav států bude chtít, aby to tež platilo i u výzkumu, tak samozřejmě k tomu budou přizpůsobeny rozpočtové prostředky na evropské úrovni. Je tedy třeba srovnávat srovnatelné a myslím, že jste to pochopili a děkuji panu Kapula Santosovi, který mě blahopřeje a přeje mě také politickou budoucnost. To je dobře. Víte, jak to vypadá v Belgii. My se snažíme věci vylepšit a vypracovat rozpočet, aby bylo dodrženo všechno to, co bylo rozhodnuto na evropské úrovni. Ale ať už moje politická kariéra osobně bude vypadat jak chce, budu dál bojovat za společnou zemědělskou politiku, ale především za to, abychom ji mohli adekvátně financovat. Máme pocit na evropské úrovni, že je nutné, abychom měli kvalitní potraviny. A všude na evropské úrovni, všude v celé Evropské unii, ale to není věc, která se rozumí sama o sobě. Potřebujeme k tomu také odpovídající prostředky. Někdo zde říkal, zda zde není nějaký rozpor mezi eh, konkurenceschopností, cíly konkurenceschopnosti a cíly trvale udržitelného rozvoje. Pokud je o trvale udržitelný rozvoj, tak tam jsou tři cíle. Ekonomický, ekologický a sociální cíl. A společná zemědělská politika samozřejmě musí usilovat o dosažení těchto tří cílů. Je to snadné? Není, ale já jsem přesvědčena, že pokud se nám to nepodaří, tak zemědělci nebudou moci reagovat na výzvy, které jsou spojeny s produkcí potravin, s klimatickými změnami. Pokud se budeme příliš zaměřovat na ekonomickou stránku a ne na sociálně a ekologickou, tak zemědělství už nebude přinášet to, co očekávají evropští občané. Takže je to výzva, kterou musíme řešit. Pane Leone, vy se můžete také uklidnit, můžete být klidný. Není to na radě. Rada ministrů dobře ví, že potřebujeme ambiciozní reformu, ale když budete diskutovat a budete se snažit dohodnout, tak v radě o 27 členech to není nejjednodušší záležitost. Máme všichni stejnou vizi? Nemáme. Ale víme, že potřebujeme reformu, že potřebujeme odpovídající rozpočty. Někteří chtějí rozpočet na zemědělství snížit, jiní je chtějí navýšit, takže zde není ještě koncensus. Všichni souhlasí s tím, že budeme potřebovat dva pilíře, jedno, jeden bude 100% financován a druhý bude spolufinancován. Ale pokud jde o rovnováhu mezi těmito dvěma pilíři, tak se zatím ještě nic nedohodlo. Někteří chtějí 50-50, někteří chtějí 80 20 a tak dále. Je to tedy velmi komplikovaná debata, zatím ještě nebylo přijato společné stanovisko, ale my na úrovni Rady pro zemědělství chceme udělat to, co jsme vždycky dělali, to znamená dospět k ambiciozní reformě, pod kterou se nakonec všichni podepíšou. Není to snadné, ale budeme na tom dále pracovat. Druhý pilíř musí nabídnout odpovídající flexibilitu pro územní aspekt a specifika. Pan Dez se ptal, co podle mě má být v tom druhém pilíři. Opatření, ekologická opatření, ambicioznější než ty, které jsou obsaženy v prvním pilíři, ekokondicionalita a tak dále. v druhém pilíři je to, co se dělá navíc a to je třeba odměnit. Já si myslím, že se nemůžeme vyhnout aspektům školení a vzdělávání, pokud chceme, aby zde byly inovace a pokud chceme, aby tyto inovace byly součástí zemědělských postupů, tak potřebujeme vzdělávání, výměnu zkušeností a také transfer znalostí a technický transfer. Samozřejmě musíme i nadále investovat a také potřebujeme možnosti, aby členské státy mohly řešit určitá svá specifika územního i jiného charakteru. Pokud jde o volatilitu, tak souhlasím s vámi, musíme přinést určitou odpověď. Není to jediná odpověď, je to celá škála opatření, která nám umožní snížit tuto volatilitu. Francouzské předsednictví G20 dalo tento bod na pořad jednání. E, já se tomu stejně jako vy těším. A můj francouzský kolega mě řekl, že se o tom bude specificky na G20 hovořit, protože tento problém volatility vyžaduje akci nejen na evropské úrovni, ale na mnohem globálnější úrovni. Proto vyžadovat celou řadu reflexí, úvah, jak zmenšit eh, spekulace u surovin, potřebujeme strategické zásoby nebo ne, pokud ano, jakým způsobem eh, přesně určíme, co tam je, jakým způsobem využít intervenční nástroje k tomu, aby se lépe reagovalo na určité problémy. Pokud je o mléko, tak jeden z vás říkal, že ten mléčný balíček je zklamal. Co to je, jak to vypadá? Já vám musím říci, že někteří v Evropě mají pocit, že to zachází příliš daleko a jiní naopak mají pocit, že to nezachází dostatečně daleko. A to je právě krása té Evropy. Často vycházíme z diametrálně odlišných stanovisek a je třeba je určitým způsobem sladit. A to je demokraticky velmi zajímavé. Musíme zbližovat stanoviska. Kdybych měla napsat eh, zprávu, tak bych to možná takto nenapsala. Ale víme, že v každém případě třeba postupovat vpřed, vyslat určitý signál a vyhodnotit to, co děláme, protože přijímat opatření, ano, to je dobré, ale je třeba také vyhodnotit jejich účinek. A toto všechno je velmi důležité. Pokud jde o geneticky modifikované organismy, myslím, že zde padla otázka, jaké je definitivní stanovisko o GMO. Možná jsem to špatně vysvětlila, když jsem hovořila o souhrnu naší práce, ale my jsme ani nechtěli diskutovat o návrhu, který ležel na stole. Nám bylo řečeno, že to není žádná, žádný základ pro diskuzi. Nemohli jsme o tom vůbec diskutovat. Tam se upozorňovalo na některé problémy na trhu společenství, byly to problémy právní povahy. My chceme pracovat na otázce geneticky modifikovaných organismů, ale je to taková kvadratura kruhu. Všichni chtějí evropskou legislativu, ale zatím jsou zde dvě stanoviska. Někdo GMO chce a někdo nechce. Takže v každém případě my jsme o tom zatím ještě nediskutovali, nezaujali jsme stanovisko. Tyto návrhy jsme vrátili k přeskumu. Pokud jde o dovoz produktu, tak myslím, že jsme na stejné vlnové délce. Musíme dovážet produkty, které plní stejné normy, ale měli bychom to udělat eh, prostřednictvím jednání v rámci VTO. Je třeba říci a prosadit eh, fakt, že máme normy, máme normy, které se týkají bezpečnosti potravin a lidského zdraví a ty bychom chtěli vztahovat i na produkty, které jsou dováženy do Evropské unie. To je jediný způsob, jak toho dosáhnout. Pokud jde o označování, tak to je součást eh, balíčku kvality. Vím, že jste hodně pracovali na označování původu. Já nejsem stoprocentně pro označování původu všech produktů, například eh, produktů, které jsou jasnými, jasně dováženy nebo vyváženy, tak tam to bude trochu jinak. U těch produktů, které pochází z určitých území, ano, ale pokud jde o to, co má být uvedeno na etiketě, tak eh, tam je třeba najít určitou rovnováhu. Když budete mít několika centimetrové nápisy na etiketách, tak to spotřebitelé ani číst nebudou. Omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho, ale je tam tolik témat. Děkuji, děkuji Sabin. Budeme tedy pokračovat, dáme slovo dalším řečníkům. Jako první Erans Garcia a potom Tarabela. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní předsedkyně, bývalá předsedkyně rady. Děkuji, že jste přednesla bilanci uplynulých šesti měsíců vašeho předsednictví. A souhlasím s tím, že v současné době je důležitá budoucnost CZP. Vy jste se zmínila o tom aktivním zemědělci a je pravda, že to bude zajímavé, ale bude to zajímavé pokud tato definice bude v souladu s cílem, o jehož dosažení usilujeme. A my chceme, aby peníze byly dány těm, kteří skutečně provozují evropské zemědělství, kteří jsou jeho nositeli. A nechceme, aby příjemci zůstali bez peněz, především mladí lidé, kteří opouštějí zemědělský a dobytkářský sektor a my si nemůžeme dovolit eh, být eh, ekonomicky a potravinově závislí. A pokud eh, nedovolíme, aby se zemědělství a zemědělská profese předávala mezi generacemi, tak budeme závislí. Ale důležité také je dosáhnout konkurenceschopnosti. A to se nám zemědělství a dobytkářství nepodaří, když naši producenti budou hrát ve druze, v druhé lize a dovozci budou v první lize. Já to říkám fotbalovou terminologií, protože ti naši producenti mají tolik požadavků a tolik norem, které musí plnit a které my nevyžadujeme po těch, kteří dovážejí ze třetích zemí. Například musí platit za fitosanitární přípravky mnohem dražší než ve třetích zemích, nebo platí mnohem více za vodu. Potom tedy produkce jejich výrobků je nákladnější. A vyrovnat to můžeme, podle mého názoru, pouze tak, když budeme od třetích zemí vyžadovat totéž, jako od komunitárních producentů. A je třeba to opravdu kontrolovat na hranicích. Potřebujeme efektivní a účinný systém kontroly, který bude upraven cenově a který bude skutečně sloužit tomuto cíli. Jediná věc, která mě zklamala ve vašem předsednictví, je to, že dohoda mezi EU a Marokem byla ratifikována. A je zde jeden problém, který se týká zprávy OLAF. Tam se hovoří o špatném uplatňování vstupních cen. A vzhledem k tomu, že probíhá toto jednání a že zpráva OLAF leží na stole petičního výboru tohoto parlamentu, tak si myslím, že by bylo třeba nejdříve tuto věc se uzavřít, než budeme hovořit o budoucnosti. A nepodařilo se vyřešit eh, požadavek určitých eh, stran, aby se proskoumaly teritoriální příčiny. Protože navíc se tam obsahuje, je tam obsažena celá řada slev, eh, která se týká takzvaných eh, citlivých výrobků. Nicméně tato opatření poškozují producenty na jihu. A proto já s tím nesouhlasím a říkám, že toto je jediná věc, která mě na vašem předsednictví zklamala. Děkuji. Děkuji. Pan Tarabela. Marku. Paní ministrině Milá Sabin, já se připojím k chvále a já vím to, co neznají kolegové. Paní ministrně má dvojnásobně obtížný úkol, vy jste kontext popsala. A v Belgii je zemědělství regionalizováno, to znamená, aby se ministrně mohla k něčemu vyjádřit, tak vlámové a valoni musí mít téměř identické stanovisko. To je vlastně typické pro Belgii. Tři úvahy. Za prvé, a tady se obracím na odcházející ministrině i předsedkyni, která bude pokračovat vlastně v Belgii ve funkci. Ve svém sdělení komise chce, aby budoucnost CZP byla svým způsobem zelenější. A to patří do celé koncepce trvalé udržitelnosti, sociální oblast a ekologická oblast také. Hovoříme o prvním a druhém pilíři, nevíme, jaký bude obsah, ale mě by zajímalo, jak to bude vypadat se snahou vlastně přesunout veškerá ekologická opatření do druhého plíře a dojde k převodu na národní úroveň celé oblasti společné zemědělské politiky. A my bychom chtěli, aby to lepší vlastně hospodaření s půdou bylo v prvním pilíři. Teď by mě zajímal váš názor. Trh s mlékem, za druhé. Někteří si myslí, že, něk- že zacházíme příliš daleko, někteří, že nejdeme dost daleko. A veřejná moc vlastně tady nesehrává svou úlohu regulační, i když opatření doporučovaná skupinou na vysokou jsou vhodná, tak ten řetězec by měl vlastně vyplácet každému z článku řetězce správně a bylo by třeba zaručit lepší regulaci trhu. A za třetí dioxiny. To je aktuální věc. My jsme to zažili před 12 lety s firmou Verkest a neměli bychom zapomenout na organizovaný zločin a najména zločinců, protože jde o zločin. Já bych nechtěl prosazovat to, co prosazovali někteří ve Štrasburku, zvýšit kontrolu. Současná pravidla jsou dodržována obrovskou většinou výrobců a jenom někteří zločinci vlastně nedodržují pravidla a kvůli něm by se měla pravidla zpřísňovat. A vlastně tím bychom ještě přetěžovali ty, kteří již pravidla dodržují. Je třeba lépe kontrolovat rizikové podniky. Tam bych také uvítal vaše stanovisko ale neměli bychom skutečně eh, stěžovat ta pravidla, která jsou asi na celosvětové úrovni nejnáročnější, nejtíživější. Děkuji, paní ministrině. E děkuji, Marku. A nyní Herbert Dortmann. No, děkuji, pane předsedo, vážená paní ministrině. Já bych se chtěl stručně zmínit o třech tématech. Za prvé mléko. Já to, co zde řekl kolega Heusling, Heusling, tak částečně se k tomu mohu připojit, protože si myslím, že problematika toho mle, balí, mléčného balíčku vlastně to vychází vlastně z návrhu skupiny na vysoké úrovni, ale ono jde vlastně o obchodní vztahy mezi zemědělci. Takže z toho bychom, bychom vlastně mohli uzavřít, že v těchto jednáních nebo v tomto obla, v této oblasti, tedy mezi zemědělci a odvětmím, je vlastně více peněz na straně zpracovatelů, na straně průmysl. Kdyby to tak bylo tak například v družstvech, kde vlastně ze samotné definice zemědělec a zpracovatele jedno jsou, tak vlastně by to vedlo k tomu, že by eh, to bylo efektivní, ale příklady z Evropy ukazují, že to tak není, že možná bychom se měli zaměřit i na jiné články toho řetězce. Mohli bychom tedy popřemýšlet o tom, jak celý ten řetězec od zemědělců až po regál v obchodě, až po spotřebitele by měl být regulován a aby dostávali ti zemědělci trochu více. Za druhé kvalitativní balíček já si myslím, že to je velmi zajímavý návrh. Domnívám se, že je nezbytné vlastně zjednodušit a určitým způsobem vyřešit tuto oblast. Souhlasím s tím, co jste řekla ohledně označení původu, kdy vlastně to chráněné označení původu a geografické označení bychom neměli směšovat a Myslím si, že komise zde v tomto ohledu učinila dobrý návrh. Je mi líto, že vlastně ten že z toho návrhu vypadly horské oblasti, alespoň pokud jde o označení eh, vodu protože ty oblasti se vyjádřily v tom smyslu, že by tu etiketu, to označení, že by se o to zajímali a lituji, že to tam nyní není. Myslím si, že bychom měli pouvažovat o tom, jakou roli vlastně zemědělci, ti producenti v tomto hrají, jakou odpovědnost mají také při vlastně té zprávě, při řízení udělování označení původu také se zamyslet nad jejich použitím a třetí je pouze jedna věta k eh, reformě společné zemědělské politiky. Trošku mě udivuje, že v, u té staré struktury zemědělců vlastně se vůbec neřeší téma mladých eh, zemědělců. Vlastně jen má malé procento zemědělců je mladší než 35 let, ale uh, ono vlastně by to mohlo vypadat tak, že když ta stará generace jaksi vymře nebo odejde do důchodu, tak by nebylo dostatek zemědělců, takže měli bychom se na toto zaměřit, aby vlastně ti mladí lidé také se tomuto oboru věnovali. Myslím si, že v tom druhém pilíři se toto dostatečně neřeší bohužel dochází k stárnutí té generace zemědělců a myslím si, že bychom měli pouvažovat na, o tom, jakým způsobem učinit zemědělství zase atraktivnější pro mladou generaci, aby byla zajištěna jeho budoucnost. Děkuji. Děkuji, Herberte. A jako poslední pan Aňo. Děkuji, pane předsedo. Pane, paní ministrně, vy jste zmínila slova, která jsou pro mě jako rudý hadr, probíka. Změna se změnil. A cukr. Co se týče výroby cukru, tak jsme byli přesvědčeni propagandou o globálním změně klimatu a byli jsme přesvědčováni, že řepná kampaň má být mnohem kratší a byli jsme velmi tvrdě přesvědčováni, a v současné době není možné obdělávat eh, pole cukrové řepy kvůli studenému počasí. Pokud chcete ovládat klima, tak stačí uspořádat konferenci. A v Kodani byla zima a v Cancunu byla ještě větší zima. Takže vidíte, možná bychom mohli vynechat příští konferenci a strávili bychom příjemnou mírnou zimu. Prostě tady by se vůbec nemělo regulovat v zemědělství. Děkuji. Bene, se non ci sono altri a parlare. Pokud už se někdo další nehlásí o slovo, tak můžeme uzavřít eh, rozpravu a dát eh, na závěr slovo Sabin Lariel, aby přednesla závěrečné připomínky. Děkuji, Sabin, a máš slovo. Já možná začnu poslední připomínkou. Když se mluví o propagandě, o klimatických změnách, tak každý samozřejmě může mít eh, svůj názor, svou představu, ale myslím, že se nemluví o propagandě, když říkáme, že zemědělství je obětí klimatických změn a také částečně odpovídá za klimatické změny. A je to také součástí řešení klimatických změn. Na tom se dnes asi neschodneme, není to nic vážného, nebudu vám přednášet o klimatických změnách, není to můj obor. Ale já naslouchám odborníkům a významný belgický vědec, který je místopředsedou eh, Mezinárodního panelu o klimatických změnách a samozřejmě nenutím nikoho, aby sdílel názory významných vědců v této věci. Abych se zmínila o k dalším vystoupením, k aktivnímu zemědělci. Tady se připojím k paní kolegyni. Je to zajímavý pojem. O tom jsme hovořili mané ministry zemědělství a někteří přišli s myšlenkou, mimo jiné německá kolegyně, a mi se to zdá poměrně zajímavé. Spíše než se snažit definovat, co je to aktivní zemědělství, nemohli bychom se snažit definovat to, co je pro nás e, není zemědělství, anebo nespadá do pojmu aktivní zemědělec. Pokud v určitém provozu má zemědělec eh, místo půdy k zemědělství golfové hřiště, tak tam samozřejmě žádné převody nebudou. Na tom se všichni shodnou. Ale když hovoříme o velmi rozsáhlých provozech, tak tam už se neschodujeme a v jiných pojmech taky ne. Takže to jsou zajímavé definice, zajímavé pojmy a měli bychom se tím zabývat s parlamentem. Myslím, že nikdo nemá absolutní pravdu, ale měli bychom se snažit zblížit stanoviska a dát možnost členským státům tak činit. Připojím se k, k vystoupením o mladých zemědělcích pokud se snažíme nově definovat společnou zemědělskou politiku, tak já doufám, že bude stabilnější, že už se nebudou měnit pravidla jednou za dva, za tři roky. A pokud vytvoříme tuto novou politiku v roce 2013, tak to bude skutečně platit do roku 2020. A pokud uvažujeme o roce 2020, tak musíme zvážit změny společné zemědělské politiky s cílem oslovit mladé zemědělce, protože ti budou aktivní zítra. A pokud máme definovat politiku, abychom se ocitli s minimálním počtem zemědělců, tak samozřejmě to bude neúspěch. A tady s vámi souhlasím, musíme se tím zabývat s výhledem na mladé zemědělce, s jejich, výhledem na jejich potřeby. A jak tedy v tomto směru postupovat, s tím souhlasím, když eh, říkáte eh, první, první, první liga, druhá liga, nevyznám se ve fotbale, a pokud má někdo postoupit z druhé do první ligy, tak musí dát mnoho gólů. A musí také být příslušný rozpočet. A některé týmy nepostoupí do první ligy, protože prostě na to nemají peníze, nemají na to stadion a infrastrukturu. Takže tady je potřeba ambiciozního rozpočtu, protože bez rozpočtu se to prostě nepovede. Pokud je o dovážené produkty, souhlasím s vámi, bohužel, anebo naštěstí, Evropa prostě není soběstačná a e, řešíme to skrze VTO. A problematika smlouvy s Marokem, já o tom nebudu argumentovat, ale vy říkáte, tady bychom mohli mluvit o Mercosuru. To posilujeme přesvědčení a přesvědčení řady kolegů v tom, že v oblasti zemědělství třeba pracovat multilaterálně a nikoli cestou bilaterálních dohod, protože v bilaterálních dohodách prostě každém druhém případě prostě za to zaplatí zemědělství a bude platit za ostatní oblasti. Takže já obhajuji multilaterální přístup a tam je možné také prosazovat naše normy jinde. Ale pokud je o zachování silné společné zemědělské politiky a ambiciozního prvního pilíře, třeba aby naše zemědělství měla, bude mít náklady, tedy, které jinde mít nebudou. Proč? Protože chceme být konkurenceschopní, chceme, a budu šokovat pana kolegu, chceme se podílet na řešení klimatických změn a chceme, aby tu byl sociální dopad, abychom obsadili i ta nejobtížnější území, aby tu byly cíle i v oblasti ekologické. A to prostě znamená, že budeme méně konkurenceschopní. A to je také jeden z důvodu pro existenci rozpočtu SZP, abychom kompenzovali deficit v oblasti konkurenceschopnosti. Pokud parlament bude požadovat, abychom zredukovali veškeré normy, které zatěžují zemědělce, tak budeme zase hovořit o ligách. A ten obecný dojem asi takový není, protože zde je i určité bohatství, kvalita našich výrobků, diverzita našich území. To má samozřejmě cenu a my musíme tu cenu nést takže buď úplně změníme rovnováhu v oblasti potravinářského řetězce a ty náklady ponese konečný uživatel, a uživatel rovná se evropský občan. A zatím jsme nenašli nic lepšího než eh, společnou zemědělskou politiku. Pokud je o otázky Marka Tarabely, zelenější politika v prvním a druhém pilíři. Já myslím, že neunikneme zelenání prvního pilíře a netvařme se jakože neexistuje. Ekokondicionalita, která zatěžuje první pilíř a která zatěžuje pouze zemědělce. A to se netýká pouze životního prostředí, musí dodržovat normy a směrnice vlastní životního prostředí, ale musí také dodržovat eh, zdraví pohodu zvířat a podobně. Já budu i nadále prosazovat zjednodušení zjednodušení společné zemědělské politiky a větší trvalost definování společné zemědělské politiky. Mělo by to být skutečně jasnější, co je v prvním pilíři, co je v druhém pilíři. A když se stanoví základní normy v oblasti životního pilíře, patří do prvního pilíře skrze kondicionalitu, skrze náš systém, musí to být jednoduché, tak všechno, co je navíc, to patří do druhého pilíře. A tak to je dnes ekokondicionalita a opatření v oblasti životního prostředí. Ale dneska se zeptejte, jak se vyzná ve společné zemědělské politice, tak se v tom nikdo nevyzná. A to je vlastně popírání demokracie. My to těžko vysvětlíme evropským občanům a těžko to vysvětlíme zemědělcům. Takže zjednodušení, zjednodušení a ještě jednou zjednodušení. To by mělo být klíčové. Pokud je o veřejnou funkci v oblasti regulace, já si samozřejmě myslím, že veřejná zpráva má významnou úlohu a rozhodnutí opustit kvóty, to bylo přijato v roce 2003, k tomu jsme se nevrátili, ale samozřejmě eh, zarámování všech opatření by mělo být eh, ze strany veřejné zprávy. Ale mělo, měla by zpráva, veřejná zpráva se ceny nikoli. Je třeba zajistit transparentnost eh, tvorby cen, ale my vyvážíme a dovážíme v celé Evropské unii, takže to zajišťuje transparentnost. A musíme umožnit zemědělcům, aby se mohli dohodnout na cena A tady musí platit trva, pravidla konkurence. Pokud je o označování eh, horských produktů, tak je možné získat eh, osvědčení o horských produktech. Není to vyloučeno. Bude třeba použít jinou cestu, ale tady možnost eh, certifikace existuje. Pane předsedo, skončím. Eh, dioxinovou krizi o tom jsme na radě také včera hovořili, já jsem volala jako německá, i německá kolegyně a Belgie, my máme nejpřísnější normy i na evropské úrovni. A Německo přijme kroky, které my jsme už udělali. My nutíme všechny výrobce, kteří používají tuky pro živočišnou výrobu, aby, udělali, aby využili certifikaci dopředu. A to už děláme, takže pokud budou přijaty kroky na evropské úrovni, takže tady to je dialog mezi Belgičany s Markem. Takže tady dojde k menšímu narušení konkurence, když to budeme uděláme všichni v Evropě. Děkuji, Sabin. Děkuji za práci belgického předsednictví a děkuji také za to, že si přednesla zde před zemědělským výborem výsledky vaší práce. Chci také využít této příležitosti, abych přivítal novou kolegyni, paní Lebrun, která se stala členkou zemědělského výboru nově. A nyní si uděláme desetiminutovou přestávku a počkáme na příchod maďarského ministra zemědělství Šandora Fasekaše. Deset minut přestávka. Merci. Merci à vous Parfait.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 Pokračujeme v zasedání našeho výboru. Ze všeho nejdříve jménem celého zemědělského výboru zde vítám maďarského ministra Šandore Fazekaše, úřadujícího předsedu rady prvního pololetí roku 2011, který nám představí pracovní program maďarského předsednictví v oblasti zemědělství. Drahý pane předsedo, pod vaším vedením budeme řešit celou řadu velmi důležitých otázek. Budoucnost společné zemědělské politiky, balíček kvality, mléčný balíček. A je tedy přirozené, že máme velký zájem o to, abychom poznali váš názor na tato témata. Kromě toho bychom rádi dostali další informace ohledně vaší strategie, programu poskytování potravin protože těm nejpotřebnějším, protože toto je pořád ještě zablokováno v radě. Už od roku 2009 eh, Sabine Lariel nám řekla, že je to jeden z bodů, který belgické předsednictví nemohlo vyřešit, takže my doufáme, že za vašeho předsednictví bude toto téma dořešeno. Děkuji ještě jednou, pane ministře, a máte slovo, abyste mohl představit eh, program vašeho předsednictví. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves tisztelt kép. Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené dámy a pánové, pánové poslanci, je to pro mě velká čest, že dnes mohu zde před vámi hovořit a že vás mohu informovat o tom, že čím se bude naše maďarské předsednictví rady zabývat v oblasti zemědělství. Chtěl bych tedy pohovořit o našich prioritách, ale než začnu eh, hovořit podrobněji o zemědělských otázkách, tak bych se vám chtěl také omluvit, že jsem vás nemohl osobně přijmout, když jste na začátku listopadu 2010 přijeli k nám, protože u nás byla vlastně pod záplavy, eh, velká přírodní katastrofa, takže bohužel jsem se s vámi nemohl osobně setkat při té příležitosti. Co se týká maďarského předsednictví, tak eh, pro nás je skutečně zemědělství velmi primární záležitostí. Stanovení cílů to je pochopitelně bezpečné zásobování občanů potravinami. Musíme mít na mysli životní prostředí a zajistit tedy bezpečné zásobování. Musíme čelit novým globálním výzvám, jako jsou klimatické změny, mizení eh, snižování biodiverzity a vytváření nových pracovních míst. Jsem si jenom toho, že silná Evropská Unie bez silné společné zemědělské politiky nemůže dále existovat. Zemědělství je strategické odvětví evropského hospodářství, celého světa, našeho prostředí evropského, ve kterém žijeme a které je pro nás tolik důležité. Zemědělství je nejstarší oblast politiky Evropské unie. Existuje už celá nebo celou, celá desetiletí, jež zemědělství hrálo velmi důležitou roli, a to jak pro politiky, tak pro širokou veřejnost. Je velmi důležité, že právě v současné době, když se zasazujeme a uvažujeme o nové zemědělské politice, o nové financování, tak je důležité, abychom eh, zde měli jasné finanční pozadí. Já bych chtěl uvést příklad, který dokazuje, jak je zemědělství důležité. Zemědělství zaměstnává i dnes více pracujících než automobilový průmysl. A zemědělství vlastně existuje, se týká všech oblastí Evropské unie. Proto je velmi důležité, aby naše práce byla úspěšná, abychom dosahovali kýžených výsledků, protože musíme skutečně udělat jednu věc. A to, podle mého názoru, Evropský parlament je velmi důležitý spojenec států, které se zajímají a mají zájem na silné společné zemědělské politice. Maďarsko by chtělo vést politiku která skutečně zohledňuje a úzce spolupracuje s Evropským parlamentem, která, která bude zohledňovat názory vašeho výboru. My vidíme ve vás partnery, když dis- budeme diskutovat o jednotlivých otázkách souvisejících s tímto odvětvích. Naše odvět, naše instituce v následujících šesti měsícem, měsících musí úzce spolupracovat. Jsem si jistý, že naše spolupráce bude skutečně konstruktivní a pragmatická, tak jak jsme to zažili také v minulých měsících. Moje země plní poprvé tuto velmi důležitou úlohu. Maďarsko je hrdé na to, že vlastně mohlo převzít tuto roli. Naše země leží v srdci Evropy a také Evropu nosíme v našich srdcích. Jsem skutečně velmi zvědavý na to, jak se bude odehrávat naše spolupráce, která podle mého názoru je pro Evropu velice důležitá. Nyní bych rád pohovořil o reformě společné zemědělské politiky. Ve vašem výboru a v radě probíhají velmi intenzivní jednání o sdělení komise. Domnívám se, že jsme se shodli na tom, že obsah toho sdělení představuje dobrý výchozí bod, k tomu, aby se naplnily naše společné představy o budoucnosti společné zemědělské politiky. Tedy politické diskuse v souvislosti s budoucností SZP mají vlastně tři základní témata. Na zasedání rady v prosinci 2010 jsme hovořili o prvních cílech, to je udržitelné e, zásobování potravinami. Včera jsme vedli velice důležitou diskusi o hospodářství s udržitelnými přírodními zdroji. Za třetí jde o vyvážený územní rozvoj. Takže jistě dokážete pochopit, že výsledky této diskuse nemohu předjímat, protože ještě mnoho nevyřešených otázek. Jsem si však jistý, že v radě a případně také ve vašem výboru Evropského parlamentu se povede diskuse napříč všemi stranami. Vážený pane předsedo, domnívám se, že spolu, ve spolupráci se spravodajem Albertem Desem budou, bude, dokáže parlament i rada čelit výzvám, které vlastně vyplývají z těchto úkolů a že také v komi, komisi dokážeme eh, vlastně eh, vyslat to příslušné poselství kompetence Alberta Dese jsou skutečně zárukou proto, že ze strany Evropského parlamentu eh, skutečně vznikne velice dobré vyvážené usnesení. Maďarské předsednictví rady se bude snažit o to, abychom tuto úlohu skutečně potom z, uvedli v život ve formě závěru. Doufáme, že toto usnesení bude schváleno v březnu. Nyní mi dovolte, vážené dámy a pánové, abych se zmínil o dalších důležitých otázkách následujících měsíců. A mé první téma je mléko mléčný sektor. Na, naší, na našem pořadu jednání je mléko velmi důležitým tématem, které samozřejmě zajímá evropskou veřejnost. Pamatujeme si na vážnou krizi, kterou zažil mlomléčné odvětví v roce 2009. Maďars, maďarští producenti mléka byli velmi silně dotčeni tímto problémem, ale já si myslím, že žádný evropský výrobce není výjimkou. Parlament a rada reagovali velmi rychle na vzniklou situaci a přijali velmi rychle příslušná opatření. Dále se příslušná skupina zabývala tím, jaká, jaké prostředky a jaká dlouhodobá opatření jsou nezbytná v mléčném odvětví. Mléčné kvóty vlastně vyprší v roce, v násled, tedy v následujícím období. Skupina předložila své, svá doporučení v červnu eh, loňského roku a na základě těchto doporučení a předložila tedy tato doporučení Radě, Komisi a Evropskému parlamentu. Doporučení, která nebo opatření, která vyplývají z těchto, opat- z těchto doporučení, se týkají čtyř oblastí. Za prvé by měly být tedy vztahy mezi by se měly zlepšit vztahy mezi producenty a zpracovateli. Za druhé by se měla posílit vyjednávací pozice producentů mléka. Za třetí by také odborné svazy a združení měly hrát důležitější úlohu. Za čtvrté, trh by se měl zlepšit a zvýšit, měla by se zvýšit jeho transparentnost. Je jasné, že od konce roku 2009 mléčné odvětví prožívá velmi obtížné období a Však, toto všechno však neznamená, že ty příčiny, příčiny jsou již odstraněny a že by eh, mléčné odvětví, mléčný sektor měl zůstat bez ochrany. Od, od nás se očekává, že vytvoříme stabilní a dlouhodobý rámec pro mléčný sektor. Předsednictví rady by mělo velmi rychle pokračovat ve smyslu těchto doporučení. Jsem si jistý, že ve spolupráci s vaším výborem se nám podaří dosáhnout konstruktivních výsledků v zájmu rychlého řešení situace. A doufám, že se nám podaří shodnou, eh, dosáhnout schody v prvním čtení za maďarského předsednictví. V současné době je zde také aktuální otázka týkající se chovu dobytka, zejména vepřů, tedy jak, jak vypadá chov a jakého pokroku by se mělo dosáhnout. Tedy včera na zasedání rady jsme hovořili o tomto tématu a členské státy skutečně se zapojovali aktivně do této debaty. A myslím, že komise je také připravena spolupracovat. My jsme otevřeni vašim návrhům. Podle našeho názoru jde o společný problém a musíme na něj také reagovat společně. Nyní bych na závěr se chtěl ještě zmínit o horizontální otázce související s trhem a to jde i do extrémní výkyvy v cenách v zemědělském odvětví. My bychom chtěli tuto fluktuaci, tyto výkyvy zmírnit, protože ty extrémní výkyvy cen jsou škodlivé a e, vlastně poškozují pro zemědělce. Výroba výrobci mléka mají těžko, velmi těžko přístup k úvěrům. Potřebujeme koordinovaný postup eh, vůči této fluktuaci cen v zemědělském sektoru. Takže pokud se nedokážeme shodnout, tak eh, to může nadále poškozovat oblast zemědělství, pokud se nám a nemůžeme také eh, zaručit bezpečné zásobování. Vítáme iniciativu předsedy G20 Francie v tom smyslu, že se bude G20 zabývat na mezinárodní úrovni tímto tématem. Dovolte mi, dámy a pánové, abych se zmínil o dalším bodu, a to je otázka kvality potravin. Je to mimořádně důležité, abychom vlastně vytvářeli politiky v tomto, této oblasti tak, aby zemědělci a zemědělství Evropské unie dosahovalo těch dosahovalo co nejvyšší kvality. V tomto ohledu má komise dva, předložila komise dva návrhy právních aktů. Za prvé je to návrh, nařízení v souvislosti s kvalitativní politikou zemědělských výrobků a za druhé je to novelizace současného, naří, současného nařízení o e, trzích s zemědělskými výrobky. Protože zemědělci se nacházejí v nejisté situaci a je na ně vyvíjen velký tlak. předsednictví eh, vlastně bude vyvíjet úsilí k dosažení co největšího pokroku, také v souvislosti s balíčkem kvality potravin. Doufám, že se nám i v, tomto, eh, v této oblasti podaří úspěšně spolupracovat. V zájmu zjednodušení a svědomím posledních událostí se stalo skutečně nezbytné, abychom současné právní úpravy Eh, přeskoumali a případně pozměnili. Maďarské předsednictví se, za, se obrací na Evropský parlament jakožto účastníka spolurozhodovacího řízení. Nyní se dostávám k dalšímu tématu, kde se jedná o užitkové zemědělské plodiny. V minulých letech jsme byli svědky toho, že zdraví včel, včelství v Evropě je skutečně velmi ohrožené a komise také předložila sdělení k tomuto a to včera na, na, na radě nám bylo toto sdělení předloženo maďarské předsednictví rady by rádo zorganizovalo odborné diskuse a konference k tomuto tématu a tak, abychom také mohli schválit závěry rady, nebo aby toto téma bylo součástí schválených závěrů rady. Dostávám se k dalšímu tématu a to, jak by vlastně se měla zem, změny v zemědělství přizpůsobit eh, v zem, Lisabonské smlouvě. Komisa má na, komise pracuje na návrzích nařízení, které tedy vlastně již předložila v loňském roce, které se týkají přímých plateb a rozvíjení zemědělských, rozvoj zemědělských oblastí. Zde vidíme možnost dalšího rozšíření a zejména jde o financování společné zemědělské politiky. Pane předsedo, pokud jsem informován, je, že vy jste tedy, že vy budete spravodajem eh, v této věci. Tyto návrhy by měly vlastně připravit potom situa- půdu pro další návrhy. Jsme si vědomi toho, že v následujícím těch měsících budeme úzce spolupracovat, tak aby to přispělo k úspěchu naší společné práce. Vážený pane předsedo, dovolte mi na závěr, abych dokončil svůj příspěvek ještě několika poznámkami. Vítám tu skutečnost, že Evropská unie se zabývá nebo rozšiřuje právní úpravy zemědělství. Rada a parlament má, má zkušenosti, jak v tomto oboru spolupracovat v rámci spolurozhodovacího procesu. Teď se budeme diskutovat o větším počtu dokumentů, bude to větší výzva pro nás všechny a já oceňuji stanovisko Evropského parlamentu, protože Evropský parlament se vlastně projevil jako velmi důsledný a rozumný v otázkách zemědělství. Politické a organizační kontakty mezi našimi institucemi se posílily. Takže běžné legislativní eh, postupy mají také daleko kratší a striktnější lhůty, takže musíme naše plány a pracovní programy daleko lépe slaďovat. Vážené dámy a pánové, tak to, byl struč, to bylo stručné schrnutí otázek, které považuje maďarské předsednictví a za důležité a kterými se bude zabývat. Samozřejmě se budeme zabývat víc, daleko více tématy, než těmi, které jsem stihl v těchto několika minutách zde říci. Děkuji vám za pozornost a jsem vám k dispozici, pokud budete mít otázky nebo další příspěvky. Děkuji. Bene, grazie. Výborně, děkuji, Šandore. Byla to velmi podrobná prezentace. O slovo požádala spousta kolegů, proto vás prosím, abyste byli struční. Ještě než dám slovo koordinátorům frakcí, tak o slovo požádal Mark Tarabela. Který má... Ne? Takže rovnou dostane slovo Albert Death. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji, Paolo. Srdečně vás vítám, pane ministře. Jsme velmi rádi, že Maďarsko je další zemí, které předsedá Evropské radě a já doufám a přeji si, jak jste řekl, abychom dobře spolupracovali v následujících šesti měsících. Byl jsem v Maďarsku s tou delegací a takže jsem měl možnost poznat situaci zemědělství v Maďarsku a mohu pouze zopakovat to, co jsem již často říkal v posledním období a co také jsem vedl mnoho rozhovorů v tom smyslu, abych že vlastně situace v 27 členských státech Evropské unie je velice rozdílná a to, že vedu mnoho rozhovorů, tak vlastně dostávám eh, tolik návrhů, že bych z toho mohl napsat tlustou knihu. My se nicméně musíme snažit na evropské úrovni najít řešení pro nový směr zemědělské politiky, která vlastně bude zohledňovat na jedné straně celou Evropu, ale na druhé straně také specifika jednotlivých zemí. Proto jsem vám vděčný za stejně tak jako belgické ministrini, která hovořila, že právě nadále existuje ten systém dvou pilířů, který bude zachován ve společné zemědělské politice a že se budeme snažit to všechno maximálně zjednodušit v následujících dnech, týdnech, měsících by to se to vlastně celé mělo, mělo získat podobu zprávy, tak aby, aby vlastně komise také viděla, jaký směr Eh, nebo jakým směrem by chtěla, chtěl Evropský parlament, aby se zemědělská politika ubírala, aby potom vlastně z toho vyplynul příslušný legislativní návrh. Když hovořím se zemědělci, tak oni vlastně mě prosí, aby všechno bylo co nejpřehlednější, nejjednodušší, aby nemuseli, abychom nemuseli v budoucnu co, trávit spoustu času v, prát, v kancelářích, ale abychom skutečně mohli pracovat v terénu takže toto je důležité a samozřejmě potom také celé, když se podíváme na ty celé plochy obrovské v Evropě, je důležité, aby byly udržitelně také obhospodařovány. Já s vámi budu nadále v úzkém kontaktu, aby se nám podařilo najít rozumnou regulaci. Moje otázka na vás by byla, co vlastně vyplývá z těch rozhovorů, tedy určité body, kde ještě nejsou jasné odpovědi a ani komisař to ve svém sdělení jasně nedefinoval. Hovoří se tedy o drobných zemědělců, o drobných zemědělcích, kteří by měli být zohledňováni. Konstatuji, že v Řecku vlastně jsou ti drobní zemědělci jsou kolik metrů, zase v jiných zemích to začíná potom až od určitého počtu hektarů, takže bychom měli najít určitou regulaci, aby se to určitým způsobem sjednotilo v zemích. Třeba nejméně 5 procent prvního prvním pilíře by se mělo uži- používat pro drobné zemědělce, ale musí vlastně samotné členské státy si definovat to, co jsou drobní zemědělci, což zatím tak není. To aspoň toto vyplynulo z mnoha rozhovorů. Druhá otázka, která se týká také Maďarska, stále se diskutuje o horních, horních hranicích. A zde zprávě není jasně definováno, jak bychom tyto stropy nebo tyto horní hranice mohli definovat. Takže bych chtěl vidět, jak z maďarského hlediska se na to díváte. Další připomínka se týká rozdílů mezi členskými státy. Domnívám se, že nebo z těch rozhovorů s lidmi ze členských zemí vyplývá, že ty státy, kde je současné době je větší podpora, kde je větší vyváženost, jak jste řekl, tak tam vlastně se spravedlivěji rozdělují ty prostředky, ale je potřeba také zohlednit, kolik peněz dostává ten členský stát v rámci prvního a druhého pilíře a potom musíme vlastně srovnávat ty částky, abychom srovnávali srovnatelné co mě určitým způsobem překvapilo v na minulých týdnech je, že nejen, že jsou rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde o rozdělování prostředků z prvního pilíře, ale že jsou vlastně rozdíly i v rámci jednotlivých eh, členských států, které jsou dokonce ještě větší než rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Tam to jde o 5 až do 500 euro ty přímé platby na plochu. Takže zde bychom měli najít nějaké řešení, aby se vnesla větší spravedlnost do tohoto systému systému jak mezi členskými státy, tak v rámci jednotlivých členských států a my jakožto poslanci se pokusíme v tomto směru pracovat. Já velmi vítám, že jste říkal, že doufáte v dobrou spolupráci s parlamentem, s konkrétně s tímto výborem. My samozřejmě tuto spolupráci budeme Eh, pěstovat s vámi. Já přeji maďarskému předsednictví i v našem vlastním zájmu mnoho úspěchu. Děkuji. Grazie, Alberte, Luis. Děkuji, Alberte. Luis Capula Santos má slovo. Muito obrigado, presidente. Eu queria... Děkuji, pane předsedo. Já jsem také chtěl na úvod eh, pozdravit pana ministra a popřát mu hodně úspěchů za maďarského předsednictví. Chtěl bych předložit eh, dva druhy otázek, ale chci je, chci je položit velmi konkrétně. Souhlasím s vaší prezentací, ale chtěl bych, abyste byl konkrétnější. Za prvé, jak se díváte konkrétně na nový vztah mezi institucemi po Lisabonské smlouvě. To znamená, jste připraven přijít eh, do našeho výboru před nebo po radě, abyste nás informoval o vývoji situace? Jste připraven pozvat eh, zástupce parlamentu do rady, aby se ještě více rozvinula spolupráce nad rámec neformálních rad? Jakým způsobem chcete konkrétně zapojit Evropský parlament nejen tedy abstraktně, ale opravdu konkrétně, aby byla zajištěna skutečná spolupráce, nejen taková konverzační a velmi abstraktní spolupráce. Mám dvě velmi konkrétní otázky. Za prvé, vy velmi dobře víte, možná víte lépe než já, protože pocházíte ze země, kde je chov vepřů velmi rozvinutý. má by být tento chov eh, udržitelný, tak eh, potřebuje rychlý zásah, především teď v době krize. Jaký vliv můžete mít na komisi, aby se zabránilo krizi, která se blíží? A druhá otázka se týká obilnářství. Jaké jste říkal, je třeba udělat něco, aby se zabránilo fluktuaci cen, ale zajímalo by nás jak, jakým způsobem, jaké návrhy chcete předložit. A pokud jde o reformu SZP, to je velmi zásadní téma, tak k tomu máme dvě objektivní otázky. Za prvé, rovné rozdělení podpor. Já jsem četl celou řadu tiskových zpráv, které říkají, že souhlasíme s tím francouzsko-německým dokumentem a my s ním souhlasíme jen do určité míry. Jedná se o zachování status quo, pokud jde o finanční záležitosti a to podle nás není přijatelné, protože ta reforma by měla podpořit také spravedlivější rozdělení nejen mezi členskými státy, ale také uvnitř členských států, jak říkal kolega Des. A na závěr, pokud jde o systém plateb, souhlasíte s tím, že Kritérium zaměstnanosti by mělo být vzato v úvahu na té rámec pouhé ekologie a ochrany životního prostředí. Nemůžeme samozřejmě přímo platit produkci, ale musíme stimulovat zaměstnanost, alespoň tedy nepřímým způsobem. Omlouvám se, pokud jsem hovořil tak dlouho, ale chtěl jsem se zmínit o celé řadě věcí. George Lyon za Alde, prosím. Uh, Děkuji mnohokrát. Já chci poděkovat předsednictví za to, že nás navštívilo a zde jasně sdělilo své priority. Těšíme se na úzkou spolupráci v následujícím půlroce. Já bych se chtěl dotknout řady bodů, zejména to souvisí s reformou SOZP. Jak jaký je váš názor na rozpočtovou diskusi, která bude velmi důležitá. Svým způsobem vlastně bude rozpočet ovlivňovat výsledek reformního procesu. Zejména bych chtěl odkázat na dopis pěti premiérů, kteří stanoví cíl eh, zmrazit rozpočet v letech 2013-2020, což bylo zasláno předsedovi Barosovi. A mě by zajímal názor předsednictví a tím se dostávám k druhé otázce. Nejde jenom o tlak na zastřešení rozpočtu, ale také jde o součást, o část CZP v rozpočtu. A tady jsou před námi velmi obtížná rozhodnutí. Jaké jsou vaše názory na celou otázku spravedlivějšího rozdělení prostředků mezi přímými platbami a platbami na rozvoj venkova mezi členskými státy. A také bych uvítal jasnost, jak se díváte na debatu na Radě pro zemědělství, jaké jsou vaše cíle, jaká stanoviska chcete docílit během vašeho předsednictví v tomto směru. A vlastně do konce vašeho předsednictví by se měly všechny členské státy eh, sjednotit a stotožnit eh, s návrhy předsednictví. Takže každopádně ten termín je do července, na podzim už by se o tom jednat nemělo. Takže můžeme očekávat sdělení komuniké z Rady ministrů v tomto směru a já bych chtěl vědět, jaké jsou vaše názory a do jaké míry si myslíte, že je pravděpodobné, že dojde, dospěte ke schodě do konce července? Děkuji. Martin Hausling a la parola. Slovo má Martin Hausling. Já, minister, Pane ministře, děkuji za to, že jste přišel. Jste ve, jsme nyní ve velmi rozhodující fázi, kdy přejímáte předsednictví a uvedli jste témata, kterými se chcete zabývat. Řekli jste, že parlament je vaším důležitým spole, spojencem a my bychom skutečně měli vzájemně vést dialog a řeš, v následujících měsících řešit tyto otázky formou dialogu, protože toto je dobrý způsob. Hovořil jste o reformě společné zemědělské politiky. Mě by zajímalo, když tedy jsme, kde je to těžiště vašich opatření, je to vlastně větší zrovno vyváženost praveb, je to reforma prvního pilíře tedy, nebo vidíte opatření v oblasti životního prostředí jako vaši prioritu? Jak se stavíte k tématu pracovních míst? To zde již také zaznělo. Potom jde o propojení plade, budete se těmito tématy intenzivně zabývat, nebo říkáte, že to jsou spíše vedlejší témata? Vy jste se zmínil o tématu mléka, mléčného odvětví. Řekli jste, že došlo k určitému zlepšení situace v odvětví, to by ale mohlo také rychle zase vzít ostatní směr, eh, jiný pardon, směr, toho jsme si všichni vědomí může zase v současné době došlo ke zvýšení eh, mléčné produkce. Považujete balíček opatření komise za dostatečný, anebo mm, bude, půjdete nad rámec to, těchto opatření, o čem se také, co se a budete také úzce spolupracovat s profesními svazy a s, přímo se rolníky, se zemědělci, toto by mě zajímalo. Po, potom v Německu vedeme velmi napínavou diskusi o, těch, o tom tématu dioxinů. Padlo zde, nebo zaznělo spoustu otázek v této souvislosti, to znamená, zda jsme na správné cestě, čím se vlastně živí naše zvířata. Ono to znejistilo také německé občany, čili co uděláte v oblasti bezpečnosti krmiv. A protože mnoho Pro, to znamená, jaké by mělo být propojení mezi tím, co se tedy vyra- produkuje v Evropě a výrobou krmiv. Jak tedy vidíte tady potom téma deficitu, nedostatku bílkovinných rostlin? Je to tedy celá řada témat, kterými se budeme muset zabývat v následujících šesti měsících a já si přeji, abychom vedli skutečně vzájemný, otevřený, plodný dialog a aby skutečně vaše předsednictví bylo nakonec úspěšné. Děkuji. Děkuji, Martine. Slovo má Lorenzo Fontana. Na závěr pan Robix. Děkuji. Jsem stejně jako kolegové rád, že ministr přišel mezi nás a doufáme, že v následujících měsících s ním budeme velmi dobře spolupracovat. Kolegové už položili řadu otázek, mohu tedy být velmi stručný. Nás velmi zajímá část, která se týká kvality produktů v Evropě. Viděl jsem, že je to jeden z hlavních bodů vaší politiky, to znamená kvalita a bezpečnost potravin. Z tohoto hlediska se tedy ptám, jak se díváte na označování produktů podle původu a také, co chcete udělat eh, vůči třetím zemím, to znamená zemím, ze kterých dovážíme výrobky, protože, jak velmi dobře víte, tak někdy tyto země nemají stejné normy, jako máme my v Evropě, které jsou velmi přísné a často omezují naše zemědělce. Jedná se především o země, která, které nemají tato pravidla a potom eh, jsou nekalou konkurencí pro naše zemědělce a často to působí velké problémy, pokud je konkurenceschopnost našich výrobků. Děkuji. Děkuji, Lorenzo. A nyní místo předseda Vojčechovský. Przewodniczący, děkuji, paní ministře za... Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za zajímavou prezentaci maďarského přístupu k budoucím otázkám společné zemědělské politiky. Rád slyším, že Maďarsko překládá velký význam zemědělství a předsedá v obtížných dobách eh, práci rady. Mám tři otázky. Za prvé otázka navýšení plateb. Jak se díváte na otázku kompenzace rozdílu mezi členskými státy v platbách. Jak víte, ty rozdíly jsou významné. A zřejmě vzhledem k tomu, že nebude více prostředků k dispozici, já bych si to přál, ale na SZP asi více prostředků nebude, tedy jaké mechanismy předpokládáte, aby to bylo spravedlivější? GMO. Maďarsko bylo úspěšné v diskusi s Evropskou komisí a úspěšně obhájilo svá restriktivní ustanovení, pokud jde o eh, požadavky komise. Můžeme očekávat další iniciativy ze strany Maďarska a za třetí zjednodušení eh, společné zemědělské politiky. My jsme schválili zprávu Ashfordové a chtěli jsme zjednodušit eh, společnou zemědělskou politiku. Předpokládáte, že dojde k nějaké maďarské iniciativě možnost žádat, žádat o víceleté příspěvky, pokud se nezmění statut eh, příslušného provozu. Nebude tedy nutné žádat každoročně o, a sankce nebudou tak eh, přísné. Ten systém je velmi restriktivní v současné podobě. Pokud žádost neodpovídá, tak někdy jsou eh, zemědělci neoprávněně postihováni. Předpokládá Maďarsko iniciativy v tomto směru. Děkuji. Děkuji místo předsedovi Vojčekovskému a Pan Rubix uzavře vystoupení koordinátorů. Prosím. Děkuji, ale já jsem nežádal o slovo, pane předsedo. Grazie. Allora... Děkuji. Takže nyní dám slovo ministru Šandorovi, který zodpoví otázky, potom budeme pokračovat v debatě. Máme zde 14 kolegů, kteří požádali o slovo. Já doufám, že budete disciplinovaní, protože jinak se nám nepodaří dokončit zasedání tohoto výboru. Takže prosím, pane ministře, máte slovo k prvním odpovědím. Köszönöm szépen a e, sok kérdést. Děkuji. Za, děkuji za všechny otázky, které jste zazněly. Není vůbec jednoduché odpovědět na všechny otázky, které jste mi položili, tak, protože mám omezený čas na reakci. A padlo zde mnoho důležitých témat. Já v zásadě souhlasím s panem Desem, pokud jde o společnou zemědělskou politiku, tak eh, vlastně ve všech vše, vlastně, skutečně jsou zde určité, eh, pokud jde o velikost těch eh, drobných zemědělců, tak zde skutečně se to liší v jednotlivých eh, členských státech. To, že se zeměděl... Nicméně možná zemědělská politika v posledních desetiletích se od... ukázala tedy svou užitečnost. To, že máme systém se dvěma pilíři, tak to podporuje většina členských států a je to také velmi důležité abychom měli roz, o ty cí, jednotlivé cíle od sebe jasně oddělovali a stejně tak ty prostředky na podporu plnění těchto cílů. Souhlasím s tím, že zemědělci, ti producenti chtějí mít transparentní systém, ale většinou je to tak, že když snížíme nebo chceme snížit byrokracii, tak vzniká ještě více usnesení, ještě více byrokracie a ještě eh, nes, nepřispívá to ke snížení byrokracie. Samozřejmě je důležité odbourávat, mít i co nejjednodušší systém a odbourávat byrokracii. Zemědělec dnes má v tom systém si musí vybrat mezi 10 až 20 různými možnostmi pros, podpor, ale musí se vlastně vyznat ve všech těchto oborech, tak souhlasím s tím, že je s tím hodně papírování, hodně byrokracie. My jsme samozřejmě otevřeni každému eh, konstruktivnímu návrhu. Pak je zde otázka těch drobných eh, producentů, drobných zemědělců a jak je podporujeme. Nyní by bylo ještě předčasné předjímat výsledky diskuse v radě, ale jsem přesvědčen, že budou, musí být podporovány malé podniky, drobní zemědělci, tak aby se mohli potom rozvíjet v, v malé a střední a později ve velké podniky, ale to je samozřejmě otázka definice. Co se týká velikosti podniku, že se liší i v jednotlivých členských státech, to je pravda. Je tedy důležité, aby členské státy také stanov, poskytly určitou flexibilitu v té definici. Tak, aby vlastně to hospodářství nebo ten odvětví mohlo nadále dobře fungovat. Pokud se týká horní hranice těch podpor, toto je samozřejmě důležitá otázka. Ta diskuse je ještě před námi, takže nemohu na to dát konkrétní odpověď. Nicméně je jasné, že ta základní definice musí být vyjasněna když vycházíme, z, zda budeme vycházet z velikosti území nebo produkce, případně z kombinace těchto čísel. Musíme se také položit otázku, kdo vlastně ty používá ty prostředky, které nebyly rozděleny, je to členský stát, anebo zůstává to v rozpočtu EU, jak tedy by se s tím mělo nakládat. Já jsem přesvědčen, že bychom měli brát na vědomí také zaměstnanost, protože důležitý cíl společné zemědělské politiky je vlastně zajišťování té e, vlastně té dynamiky, jak v, na země, vlastně na venkově a vytvářet pracovní místa. Toto musí ty naše úvahy všechno zahrnovat. Hm. Co se týká spravedlivého rozdělování podpor v jednotlivých členských státech, tak toto je, myslím, že bude zajímavá a napínavá diskuse, kterou máme před sebou. Dokument komise hovoří o spravedlivějším rozdělování, ale já si nedělám žádné příliš velké iluze o tom, co vyplyne z této diskuse. Pokud se týká slučitelnosti nebo spojení s Lisabonskou smlouvou, tak tady je otázka, jak v budoucnu budeme s vámi do, co nejlépe spolupracovat, tak jsem si jistý, že s panem předsedou budeme trvale v kontaktu, jak formálně, tak neformálně a že tedy budeme operativně a flexibilně spolupracovat. Potom zde byly další otázky, které se týkají chovu vepřů, konkrétně i tedy krize v chovu vepřů, případně bez, bezpečnosti, bezpečného chovu, bezpečného zásobování. Toto je dlouhá diskuse, protože je, už to všechno má vlastně dlouhou historii. Maďarské předsednictví podporuje zavedení určité bezpečnostní sítě. To vlastně všechno vyplývá z přírodních katastrof, které se odehrávaly tak, abychom dokázali lépe jim předcházet. Je to vlastně důležitý eh, spojovací článek který také zohledňuje specifika trhu. Jsou zde zájmy těch výrobců, producentů, ale také zájmy spotřebitelů, které je nutno zohledňovat. A v průběhu našich jednání v Radě budeme věnovat těmto otázkám co největší pozornost. V skupině zemědělské na nejvyšší úrovni a také na úrovni rady se tímto vším budeme zabývat. Je to globální výzva, které musíme čelit. Tedy velká sucha, záplavy, toto všechno, přírodní katastrofy ovlivňující zemědělskou produkci, to jsou velká nebezpečí pro jednotlivá odvětví a může vlastně ovlivňuje to, může to ohrožovat také bezpečné zásobování potravinami celého světa. 7 miliard lidí žije dnes na světě, brzy to bude 9 miliard lidí. A musíme tedy vlastně najít takové ochraňovat formy produkce proti těm extrémním výkyvům, proti extrémním situacím tak, aby zemědělci byli schopni přežívat ta obtížná období a aby vlastně dokázali zásobovat svět a Evropu bezpečnými a zdravými potravinami. Dívám se tedy, jaká byla další otázka. Ano, již jsem se zmínil o tom, že zaměstnanost je velmi důležitý aspekt, který je potřeba brát do úvahy. Ono to vlastně už souvisí s následující otázkou a to propojení společné zemědělské politiky a rozpočtové politiky. Několik poslanců se zde zmínilo o této problematice. Je to skutečně jedna z klíčových otázek protože Evropská unie musí poskytnout odpověď na tuto otázku. Já jsem přesvědčen, že zemědělská politika může být silná a úspěšná pouze tehdy, když je vybavena dostatečnými finančními prostředky, který, které umožňují její funkčnost a další rozvoj tohoto odvětví. Takže je skutečně naléhavě nutné, abychom si stanovili jasné cíle týkající se prostředků, které máme k dispozici. Musí, musíme si stanovit systém cílů pro zemědělskou politiku a mezi těmito cíly je samozřejmě nesmírně důležité, aby bylo zajištěno bezpečné zásobování potravinami. Dalším cílem je zaměstnanost, ehm, osídlování zeměděl venkovského prostoru, zlepšování životních podmínek venkovského obyvatelstva, když bude, zohledníme všechny tyto cíle, tak je jasné, že také musíme mít k tomu potřebné finanční prostředky. Dalšími cíly je inovativní zemědělství, využití technologických inovací. Toto všechno vlastně také souvisí s otázkami rozpočtu. Proto je velmi důležité, aby rozpočet ne, nebyl snížen. Já samozřejmě nechci předjímat žádné diskuse, ale jsem přesvědčen o tom, že tato otázka otázka podpor, otázka financování je samozřejmě na pořadu jednání, protože společná zemědělská politika je jednou z prvních nebo nejstarší společná politika v Evropě. O spravedlivějším rozdělování prostředků už jsem hovořil. Poslanec Lyon se ptal, jak by padají výhledy v Radě pro zemědělství a jaké jsou naše cíle. Já jsem se již o tom zmínil. Náš cíl je ten, aby závěry rady mohly být schváleny na březnové radě. Tedy eh, to vyžaduje samozřejmě intenzivní práci, která již byla prováděna v minulých měsících. Eh, Dvě velké vyjednávací fáze už máme za sebou. Další otázka, která zazněla, souvisí s rozdělováním podpor, při popřípadě s reformami prvního pilíře. Takže je to úkol předsednictví eh, seřadit priority Vy jste položil otázku, jaké jsou naše priority. Tak úkolem předsednictví je vlastně analyzovat názory jednotlivých členských států a pokusit se dosáhnout konsensu. Samozřejmě je velmi široké spektrum názorů mezi jednotlivými členskými státy. Náš cíl je vést dobrá jednání a najít určitý společný jmenovatel, který povede k řešení tedy k obnově a reformě celé společné zemědělské politiky. Nyní, co se týká otázek mléka, to je nesmírně důležitý obor. A mléko a mléčné výrobky hrají důležitou úlohu také při vytváření identity jednotlivých členských států. To je velice citlivá záležitost. A velké výkyvy fluktuace cen může samozřejmě být škodlivé. V současné době je to, ta situace relativně stabilní. balíček opatření, který předložila, připravuje komise a rada, zda tedy je nebo není dostatečný, tak to na to teď nedokážu odpovědět. Uvidíme, mohu pouze říci. Je samozřejmě dobré, že situace teď je stabilní, ale co přinese budoucnost, to teď tva dokážu říci. Dále otázka dioxinu. To byla další otázka, která zde zazněla. Nebo tedy souvisí s otázkou dioxinu. Ano, samozřejmě. Zvířata bychom měli krmit takovými krmivy, která jsou zdravá a která nemají žádné zdravotní škodlivé účinky. Protože samozřejmě by to ovlivňovalo zdraví lidí, kteří jí, jedí tato zvířata. Není to první dioxinový skandál, který jsme zažili. Nedávno jsem se účastnil Zeleného týdne v Berlíně a mnozí z řečníků se zmínili o tomto tématu. Jsem přesvědčen, že ti, kteří zde nedodržují pravidla, že by skutečně měli být co nejpřísněji potrestáni, protože pravidla existují. Ale potom je zde ještě další určitá důležitá věc pro budoucnost a to, vlastně systém zdraví zvířat v Evropské unii fungu, dobře funguje, projev, prokázal efektivní, efektivnost a Existují mechanismy, které by měly zajišťovat, aby kontaminované maso se nedostávalo na stůl spotřebitelů. Také bych vás chtěl informovat o tom, že Rada a také komise schválila efektivní opatření Pan komisař Dali včera představil balíček opatření, který by měl směřovat k tomu cíli, aby kontrola krmiv se zlepšila, zintenzivnila a vedle toho také na včerejším zasedání rady bylo přijato rychlé politické rozhodnutí o zavedení privátního skladového hospodářství. Toto je důležité téma. Pokud se týká trhu s vepřovým masem, tak ten je relativně volně regulován v, evropském, v Evropské unii. Je relativně málo prostředků regulujících trh, ale nicméně je to úspěšný obor. Samozřejmě to vyžaduje, abychom abychom také dováželi krmiva, nebo tato nutnost zde existuje. Nicméně pravidla existující pro export a import měla být dodržována a za tři roky to povedlo k určité nadprodukci a aby to, tak, a musíme najít taková opatření, aby to nevedlo ke kritické situaci na trhu. To i potom vedlo k poklesu pěstování nebo chovu tedy vepřového vepřu. Belgické předsednictví již začalo pracovat na záležitostech, ve kterých bychom chtěli pokračovat. 17. března se již konala, konalo zasedání z CA a právě jeden z těch, na pořadu jednání byl jeden z těchto bodů. Jde také o zvyšování transparentnosti v celém tomto odvětví. A regulace nebo pravidla pro krmiva, o tom jsme již hovořilo. Myslím si, že zde zaznělo řešení, pokud se týká soukromého skladování nebo tak tady zde byla zavedena určitá pravidla, je to taková konkrétní eh, síť konkrétní prostředky sloužící k ochraně a doufám, že to přispěje k zefektivnění a ke zlepšení situace. Kvali, pokud se týká kvalitativních norem třetích zemí, nebo obecně kvalitativních norem, to je téma, které se stále opakuje, které nás všechny, nám všem leží na srdci, protože si myslím, že všichni, kteří jsme zde v tomto sále, jsme už kupovali potraviny, které jsou importovány ze třetích zemí, které potom byly zpracovány, nějak transformovány v Evropské unii. V Evropské unii existuje přísná kontrola kvality, vysledovatelnost, systém zajišťování jakosti, který, díky kterému který musí tedy producenti splňovat. A takže pokud chtějí e, operátoři na trh uvádět nějaké výrobky, tak musí projít tímto systémem. V každém případě nejsem si jistý, zda to zboží ze třetích zemích odpovídá těm přísným evropským normám. To jsou samozřejmě otázky potom také související s konkurenceschopností, protože pokud se týká přísných kontrol, s tím souvisí vyšší náklady, více času a tak dále. Také jsem si jistý toho, tím, že bychom měli požadovat dodržování standardů a evropských norem také ze strany třetích zemí. To je moje přesvědčení. Ale v každém případě zde jde o legislativní postup, který ještě bude vyžadovat určité diskuse. Takže to je, pokud jde o balíček o kvalitě potravin. Potom, co se týká systému certifikace, tedy označení původu, geografické označení, to znamená to, co by mělo být na, nebo musí být uvedeno na, na etiketách. To všechno jsou velmi zásadní otázky. Musíme, na výrobcích musí být uvedeno, odkud pochází, jaké vlastnosti má, z kterého geografické, z které geografické oblasti, aby spotřebitel měl tyto informace. Potom je zde otázka geneticky modifikovaných organismů. Toto je velice složitá, komplexní otázka v souvislosti s těmi pravidly, které existují, tak se budeme snažit na nabízet tedy možnost členským státům, aby eh, se mohli rozhodovat. Je zde ještě mnoho otevřených, nevyřešených otázek, ale doufám, že se nám také podaří eh, dosáhnout dobrých výsledků. Takže mohl bych hovořit ještě o dalších věcech, o poučovat vás tady, ale myslím si, že eh, bude lepší, když počkám na vaše další otázky a připomínky. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji pane ministře Fazekaši, byl jste opravdu velmi podrobný, takže si myslím, že celá řada otázek eh, už tím vlastně byla zodpovězena. Už jste možná našli svou odpověď. Proto vás tedy vyzývám k tomu, abyste své otázky omezili opravdu na minimum. Pan Tabaji, ano, já bych měl konkrétní otázku, kterou, na kterou asi snadno odpovíte. Podporuje Maďarsko návrh, aby modulace po roce 2014 pokračovala? To znamená, aby z prvního pilíře byly nadále převáděny prostředky do druhého pilíře a moje druhá otázka je trochu komplikovanější, tedy jak bychom mohli pomoci Evropské unii jednat tak, aby vlastně eh, zemědělci nebyli zatěžováni další, eh, další eh, ještě vyšší administrativní zátěží jak tedy mají zemědělci postupovat. Takže měli bychom se zaměřovat na cíl. To znamená, měli bychom motivovat zemědělce chránit životní prostředí, ale to je zase, aby to nebylo v rozporu se sdělením komise. Takže jsou zde určité zelené paušály EU v prvním pilíři, a, ale zde je určitý rozdíl mezi zemědělci, tedy co skutečně se mezi tím, co se skutečně poskytuje a co je předepsáno. Tedy nechcete změnit trošku tyto zelené paušály, nějak jinak je uh, upravit? Děkuji. Děkuji, pane Tabajdy. Erans Garcia, potom Mato. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručná. Souhlasím s tím, že jsou zde odvětví, která je třeba spíše podpořit, eh, například drůbež eh, a vepřové maso chov jako vepřů. Pokud jde o drůbež, jak se díváte na stanovisko Evropské komise, která nechce brát v úvahu doporučení Evropského parlamentu, aby umožnila důstojný přechod nebo přerote těch farem, které přestávají využívat eh, klece. A za druhé, pokud jde o vepře, tak zde máme doporučení, nebo tedy zprávu z roku 2007, nebo tedy také stanovisko Evropského hospodářského sociálního výboru. Jedná se o a, krmivo s obsahem živočišných bílkovin. Máme je připustit nebo ne? Jsou to dvě řešení jednoho problému. Děkuji, Mato a potom McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vy jste říkal, že Evropský parlament eh, musí být eh, partnerem rady a já bych byl také rád, aby prioritním partnerem tohoto výboru byl pan ministr. Abyste byl opravdovým eh, partnerem pro velmi vzdálené regiony. Hodně se hovoří o SZP. Jsou zde věci, které mě připadají důležité. Byl bych rád, kdyby se pan ministr zavázal, že dohody s třetími zeměmi budou dodržovány. Dosud rada a komise se dívali jiným směrem a nechtěli řešit závažné problémy. Například eh, Maroko, nedodržování vstupních cen, pokud jde o kvóty a tak dále. A potom eh, jsou to také jiné zdravotní a jiné požadavky na produkty pocházející z třetích zemí. Chci slyšet, že budete hájit eh, programy, které jsou důležité pro velmi vzdálené regiony Portugalska, Francie a Španělska, v našem případě Kanarské ostrovy. A další věc, která už je klasická, jedná se o banány. Hodně se hovořilo o banánech, ale já bych také rád slyšel od vás, že budete hájit eh, evropské banány před eh, těmi, které se, zde dostá, které se sem dostávají díky sníženým clům. A pokud to uděláte, tak jsem přesvědčen, že budete i vy hájit tak důležitý sektor, který je pro naše ostrovy zásadní a životně důležitý. Děkuji, McGuinness. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji ministrovi. Stručný komentář k úspěchu či neúspěchu SZP. Příjmy zemědělců představují 50 celospolečenských příjmů v EU. Takže jak se díváte na rozpočtové požadavky v rámci SZP? Pokud je o průhlednost cen a situace na trhu, navrhuji, že spíše než aby se rada zabývala zvýšením možností výrobců. Mělo by dojít ke snížení síly zpracovatelů a distribuce. A měli bychom se zabývat touto stranou rovnice. My jsme dnes neformálně o této otázce jednali a slova morálka a etika se také zde objevila. Takže já navrhuji, aby tato slova také byla zastoupena, pokud jde o spravedlivost celého řetězce v oblasti potravinářství a zemědělství a aby zemědělci tedy dostali svůj spravedlivý díl. Děkuji, pane předsedo. Moje první otázka se zabývá velmi ožehavým tématem v ohledně dohody o volném obchodu se státy Mercosur kdy vlastně v poslední rozpravě bylo řečeno, že na začátku roku 2011 by měly být první eh, konkrétní nabídky v oblasti zemědělství. Ráda bych od vás slyšela, jaké priority má španělské předsednictví v těch jednáních a jaká je pozice, jak hodnotíte pozici zemědělství v rámci těchto jednání. A a moje druhá otázka se zabývá oblasti genové, gen, genových technologií. Některé členské státy by si chtěly tyto kvóty sami určovat na svém území. A co se týká Rakouska, tak toto o tom se víceméně diskutovalo v radě, konkrétně řečeno eh, v tomto návrhu komise, co se týká vlastně, jaká je vaše strategie ohledně stanovování eh, technologií a potom, co se týká biopaliv a jaká, jaké je vaše pozice tady k tomu této otázce. Děkuji. Děkuji. Další? Eh, ano, děkuji. Země, hospodářská krize samozřejmě nechal, zanechala své stopy ve všech členských státech a proto se chci zabývat otázkou spolufinancování. Všichni víme, že spolufinancování je velice důležitý nástroj EU eh, e také pro kontrolu, ale musíme také připustit ten problém, že je to určité vylučovací kritérium pro eh, účast na programech. Do jaké míry tedy povedete diskusy za vašeho předsednictví, jakým způsobem vlastně by toto spolufinancování mělo být řešeno na regionální a komunální úrovni jinak, případně pokud se také týká jiných privátních žadatelů, nadací a tak dále projekt. a vůbec co se týká účasti na zemědělských programech v zemědělství, jakým způsobem tato možnost bude dále zajišťována. Děkuji. E děkuji, Jar, a potom paní Morvaj. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Já bych měl ještě krátkou otázku protože jsme odborní politici, co se týká zemědělské reformy. Eh, která bude brzy zpracována na papíře. K tomu potřebujeme také peníze samozřejmě a peníze by měly vlastně pocházet i z příspěvku jednotlivých členských států. Tedy co, jaká je vaše pozice? Doporučujete členským státům příspěvek, který odpovídá úrovni minulosti, nebo vlastně pouští se vlastní prostředky Evropské unie, nebo máte nějakou třetí cestu, kterou navrhujete? Grazie, onorevole Jarmo. Děkuji. Paní Morvaj. Sok szeretettel köszöntöm bizottságunkban miniszter urat. Děkuji, já bych chtěla, pane ministře, srdečně vás zde přivítat v našem výboře a přeji vám celému Maďarsku úspěšné předsednictví rady. A k tomu je samozřejmě nezbytné, abychom pracovali ve přátelském ovzduší a konstruktivně. Takže od pádu komunismu až do dnešního dne, až do této historické možnosti, jsme byli prakticky jenom určití pozorovatele, ne, vlastně byli jsme, nebyli jsme vlastně tvůrci, ale nyní se stáváme vlastně spolutvůrci, určovateli této politiky v Evropě. A k tomu musíme je to naše povinnost, abychom využili zkušenosti eh, maďarských zemědělců. To jsou a zkušenosti postkomunistických zemí. A musíme vlastně černé na bílém prohlásit, že musíme 100% našich trhů nabídnout takže co se týká našeho zemědělství, tak vlastně jsou zde, přesto jsou zde určité industriální zboží, například produkce cukru, ta také pochází z Maďarska, takže vlastně maďarské předsednictví by mělo být úspěšné. Že a to se týká také jiných postkomunistických států. Tady tyto nes, nespravedlivé praktiky by měly být konečně změněny a prolomeny. Maďarské předsednictví by nemělo být pouze příznivé k EU, ale také k zemědělství a svazy odborné organizace zemědělců by měly být zapojeny do té diskuse. Pokud jde třeba o mléčné odvětví, tak by mléč, producenti mléka měli být zapojeni do té diskuse vlastně odborné organizace maďarské a, Evrop, a z jiných evropských států. Takže aby se také jejich vůle, jejich názory zohlednily. Právní ochrana, to by bylo další téma. To je zase trošku specifické pro nové členské státy. Samozřejmě se to týká také západoevropských zemědělců, ale jsou skutečně vydáni na pospas obrovským řetězcům, těm řetězcům distributorů, takže jak, co na tom a jakým způsobem na to maďarské předsednictví hodlá něco změnit, protože aby ty karty nebyly takto zcela jednoznačně rozdány v jejich neprospěch. Další otázka se vrací k vaší úvodní připomínce, kde jste řekl, že cíl je vlastně zásobovat obyvatele bezpečnými potravinami a bezpečné to znamená vyra- místně vyráběné, lokálně vyráběné a zpracovávané potraviny. Tedy jak se staví jako, eh, maďarské, nebo jak si maďarské předsednictví představuje tuto možnost pro zlepšit situaci pro lokální zemědělství, protože Děkuji. E Děkuji, pan Šekereský a potom Danten. Pane ministře, já jsem slyšel, že říkáte silná společná zemědělská politika. Je to analogie k heslu předsednictví, anebo je to vaše tvrzení? Protože jak se silná společná zemědělská politika srovnává s tím, o čem hovořila paní McGuinness. Já si myslím, že bychom se měli stydět za to, co se nabízí našim zemědělcům. Měli bychom se stydět za podmínky, v nichž žijí. Proč se tolik bojíme hájit společnou zemědělskou politiku? Já slyším, jak se v této místnosti každý snaží seškrtat finanční prostředky pro společnou zemědělskou politiku. Proč tady, tady jsme? Nechceme hájit zemědělce? Jaký parlamentní výbor tedy jsme, když se chceme omezit na to, co říkají ostatní v jiných parlamentních eh, výborech. Jak můžeme hovořit o zmražení rozpočtu v takovéto situaci? Jedná se o příjmy zemědělců, kteří tvrdě pracují. Já opravdu si říkám, co zemědělci dělají, proč tady nejsou s námi. Možná bychom si to potom měli rozmyslet. A to též platí pro tržní intervenci. Každý má z tržní intervence strach. Proč? Ale když nedojde k žádné intervenci na trhu s obelninami, tak eh, budeme mít situaci jako v oblasti drůbežář, drůbežářství nebo chovu vepřů, protože tam ta situace závisí na počasí a počasí nelze předvídat. Nelze předvídat, jaká bude produkce za takovýchto podmínek. Takže chci znovu zopakovat, že jsme utratili tolik eh, peněz na to, abychom eh, zachránili finanční sektor. A pořád bereme peníze společné zemědělské politice. Michel Danten a potom pan Lavia. Pane ministře, máme radost toho, že vaše země se stala předsednickou zemí před Polskem. Mám tři otázky. Dvě se týkají SZP a jedna se týká bilaterálních dohod. Mandát, který dostala komise, pokud o vyjednávání s Mercosurem, je mandátem, který vlastně je mandátem, který vznikl před vstupem vaší země do Evropské unie. Chcete využít předsednictví a spochybnit tento mandát a získat nový mandát, který by bral v úvahu eh, realitu dnešního evropského zemědělství, to znamená zemědělství 27 členských států. Další otázka se týká společné zemědělské politiky. V reformě, která je předkládána komisařem, i když použil stejný pojem pilíř, tak oba pilíře, které navrhuji, nesouvisí s pilíři, které jsme znali již 12 let v rámci CZP. Jak se díváte na tento vývoj konzistence pilířů, jak je navrhuje pan komisař? A téma tu nezaznělo, ale je nosné pro budoucnost. Jenom 7% zemědělců je mladších 35 let v Evropské unii. Domníváte se, že tato otázka obnovy generací by měla být lépe zohledněna v budoucí společné zemědělské politice. Děkuji. Pan Lavia a na závěr pan Aňo. Děkuji, pane předsedo. Mezi tématy, které se vztahují ke společné zemědělské politice, možná v tom omezeném čase, neměl pan předseda, úřadující předseda rady, čas na to, aby zdůraznil určité důležité body, protože měl málo času. My se chceme zmínit o společné zemědělské politice jako takové. Myslíte si, že je zde nutné přechodné období, anebo si myslíte, že přechod k novému systému předělování podpor má proběhnout najednou? Spravodaj o reformě, pan Des, se zmínil o malých a středních podnicích. Říkal, že v Litvě je malý podnik považován za podnik, který má 15 eh, hektarů, ale ne. Všude je to stejné. Například, eh, když se jedná o obilnářský podnik, tak eh, může se jednat o podnik, eh, který pracuje jen 30 dní v roce. Pokud se jedná o jiný podnik, eh, může to být třeba 2,5 tisíce dní. Takže to znamená, že jsou zde obrovské rozdíly a proto by členské státy měly být flexibilitu při uplatňování tohoto systému, aby bylo možno vzít v úvahu také teritoriální specifika a odlišit velký podnik od malého. Ve svém vystoupení jste hovořil o tom, že je nutno snížit volatilitu. Jsou zde nějaké návrhy v tomto smyslu? Například eh, přímé zásahy, přímé tržní intervence, když pouze 9 eh, rozpočtu SZP je určen na tržní intervence, anebo máte na mysli nějaké nepřímé mechanismy, nepřímé zásahy, například eh, pojišťovací systém a tak dále. Děkuji, Giovanni, a na závěr pan Aňo. Děkuji, pane ministře. Zaujalo mě to, co jste nezmínil. Vy jste nezmínil nadcházející zákaz klecí, který bude uplatněn. Vy asi si myslíte, že se tady o tom nemá hovořit, protože to odpovídá jiný výbor, anebo protože to nastane až po vašem období, ale mě by skutečně zajímalo, co s tím chcete udělat, protože to začíná projevovat, protože buď, buď dostane nastane nedostatek vajec, anebo budou lidé záměrně porušovat zákon. Děkuji. Děkuji. Účast v debatě byla skutečně velmi bohatá, drahý pane ministře. Bohužel Můžeme vám dát jen 12-13 minut eh, na závěrečné odpovědi, už na více, protože máme ještě jeden bod na pořadu jednání a musíme to dnes večer bezpodmínečně ukončit. Takže děkuji předem za odpovědi a samozřejmě máte slovo, abyste mohl uvést ještě další odpovědi. Děkuji. Samozřejmě není žádná otázka, na kterou bych nechtěl odpovědět. A pokud jsem opomněl předtím některé, tak to mělo určitě nějaký důvod. Například šlo o nějaké téma, které eh, není prioritou, není těžištěm maďarského předsednictví, to je tedy také možné. Takže bych chtěl možná začít tou poslední otázkou, tedy otázkami nosnic a klecí, jak tedy tyto otázky spolu souvisejí. 1. ledna 2012 vyprší lhůta, to znamená, která reguluje tuto oblast, ale to už bohužel nebude eh, Maďarsko předsedat radě. Takže jde vlastně o 30 které jsou ještě uh, v, pěstován, chovány v tradičních eh, kurní. Takže toto je vlastně určitá situace, která by mohla vést k nedostatku vajec, případně k vzestupu cen nebo k nerovnostem na trhu. Takže musíme najít nějakou zlatou střední cestu, která bude přijatelná pro, stře- pro členské státy. A pokud jde o investice, tak samozřejmě musí být také přijatelné. Nemůžeme nicméně také ty mstitele nechat samotné, to znamená, které, kteří neměli v té přechodné fázi žádné finanční eh, možnosti. To znamená, bude zde určitá přechodná lhuta pro přechod na modernější způsob chovu. To je moje přesvědčení, takže my se samozřejmě tímto tématem musíme zabývat a budeme zabývat zde i v radě, ale ten právní text ještě platí. Nyní se dostávám k dalším otázkám. Pokusím se vyjádřit stručně. Teď tedy pokud tam, zda ta modulace bude pokračovat, nebo měla by pokračovat ještě po roce 2012, no tak o tom musíme rozhodnout společně. Pak je zde ještě další důležitá věc, tedy otázka budoucnosti a to zda vlastně byla nějaká rozprava k tomuto tématu. To znamená, zda ty příspěvky, ty podpory budou cílené, budou vytvářeny cíleným způsobem. Je ti je skutečně nutné, aby ti aktivní zemědělci, ti, kteří skutečně pracují, skutečně hospodaří, dostávali tyto podpory. Samozřejmě bychom rádi definovali ty aktivní eh, zemědělce. Zde jsou potom určité rozdílné eh, pojmy, rozdílné definice, například i hospodařící zemědělci. Uh, to jsou tedy vlastně, potom jsou také ale lidé, kteří jejichž většina příjmu nepochází ze zemědělství. A pouze část. Je tedy možné, že tito lidé by také vlastně podporováni z zemědělských fondů. Čili jsou zde rozdílné představy. Možná bychom Čili kdo není aktivní eh, producent, aktivní zemědělec, to možná, že by se to mělo trošičku specifičtěji, trošku úže eh, vy specifikovat tak, aby ty podpory skutečně byly cílené, cílenější. Co se týká systému podpory v zemědělství, zde jsou, je mnoho kritik, hm, které souvisejí s tímto tématem. Otázky zeměděl, eh, životního prostředí budou výrazněji zohledněny. Existují optimistické a pesimistické scénáře do budoucnosti když bychom měli jednodušší transparentnější právní akty, které přijmeme, tak by se nám také lépe přijímalo rozhodnu, rozhodnutí. Takže věřím tomu, že do budoucna budeme kreativnější a ta, ty regulace, ty právní akty budou eh, zpracovány tak, aby byly akceptovatelné, přijatelné i pro zemědělce. Máme tedy určitě rozdílné názory, co se týká Eh, ochrany životního prostředí. Tedy evropské zemědělství by samozřejmě mělo být šetrné k životnímu prostředí do budoucna, mělo by být ekologičtější, to je jasné. Mnoho otázek zde zaznělo k tématům chovu švepřů, chovu drůbeže, zda tyto chovy potřebují více podpor. Myslím si, že ta situace to jasně dokázala, takže bude, budeme muset nově pouvažovat, přehodnotit možná tady ten systém podpor pro ten, ten, tyto typy chovu. Je důležité, aby tyto podpůrné prostředky byly k dispozici. Evropská unie nesmí zapomenout na žádné ani to nejvzdálenější území. Musíme i tyto tato území zohledňovat. Se třetími státy probíhají různá jednání, může, mohli bychom o tom hovořit celý večer. Komise pravidelně informuje o současném eh, stávajícím stavu těch jednání a je jasné, že eh, samozřejmě musíme také dbát na zohledňování zájmu našich zemědělců a a nesmíme zanedbávat ani ochranu spotřebitelů v Evropské unii. Co se týká hospodářské krize, tak eh, samozřejmě měla negativní důsledky také na zemědělce, ale například jsou věci, které nejsou finančního původu, například platební lhůty, vzory smluv a tak dále. Takže zde máme, jsme, byla zavedena určitá pravidla Musíme vlastně změnit pravidla hry tak, aby vlastně ti zpracovatelé, aby, aby rovnováha mezi zemědělci, producenty a těmi zpracovateli byla jasněji rozložena a musíme také stanovit střednědobý a dlouhodobý rámec o jsem již hovořil, můj čas tedy bohužel postupně ubývá. Co se týká spolufinancování, tak to je samozřejmě spolufinancování je tématem patřícím do budoucnosti SZP a také vlastně ty nové systémy v nových členských státech se musí uspůsobit, protože vlastně existují zde určité rámcové podmínky, které dlouhodobě určují tvář zemědělství v Evropské unii. A samozřejmě potřebujeme se zaměřit také na mladé zemědělce, protože to jsou oni, kteří budou vytvářet budoucnost. Oni budou přejímat to žezlo po té současné generaci. Potom zde jsou také nutné přímé intervence, protože prostředky, fondy, které stojí, eh, které jsou tedy k dispozici, by nejsou nevyčerpatelné a samozřejmě je potřeba tedy také podporovat e, vytváření a přejímání těch pracovních míst. Na závěr bych se chtěl, bych chtěl reagovat ještě na otázku, jaká je moje pozice, pokud se týká poměru financování z členských zemí, z Evropské unie. To patří od, k diskusi o budoucnosti. A tato... Já jsem samozřejmě na straně zemědělců. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Šandore, já jsem skutečně rád, že jsi mezi nás přišel a jsem přesvědčen, že maďarské předsednictví bude schopno přinést velký příspěvek. Děkuji, zůstaneme v kontaktu. Obě instituce a jsem rád, že právě takto začalo maďarské předsednictví. Hodně štěstí. Teď si uděláme na minutu přestávku a hned navážeme dioxiny. Kolegy. Kolegové, poslední bod. Kam jdete? Please go there. Jděte zpátky. George Lane odchází, ne. From the commission. Ah, okay. Um, okay. Allora, Poslední bod na pořadu jednání se týká dioxinu. DG Sanko, generální ředitelství Sanko, nám přednese přehled situace. Jak víte, komisař John Daly oznámil ve Štrasburku minulý týden na plenárním zasedání, že komise vezme v úvahu možná nová opatření k tomu, aby se zabránilo opakování podobných nehod v budoucnosti my chceme o tomto bodu ještě diskutovat zde na výboru pro zemědělství. Okamžitě dám tedy slovo zástupci komise. Je to ředitel z generálního ředitelství pro zdraví, je to pan Pudle. Já mu předávám slovo a děkuji ostatním zástupcům komise z generálního ředitelství pro zemědělství, kteří si vezmou slovo, pokud o to požádají poslanci. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste nás pozvali, abychom vás informovali o situaci. Předali jsme, nebo rozdali jsme takový malý diagram, abychom vám vysvětlili situaci. Jistě víte, že společnost, která vyrábí bionaftu, poskytla asi 206 tun mastných kyselin výrobci krmných tuků, který vyrábí krmné směsi pro dobytek. A tento producent smíchal tyto tuky s dalšími tuky jiného původu a distribuoval toto krmivo různým výrobcům kteří vyráběli krmivo pro nosnice, pro brojlery, pro krávy a další zvířata a tyto produkty potom byly dodány zemědělským podnikům. Víte, že kontaminace, která byla zjištěna v tomto krmivu, ale především v produktech živočišného původu, to znamená v mase a v mléce zvířat, která skonzumovala tato kontaminovaná krmiva, tak tato kontaminace nepřináší žádné přímé ohrožení lidského zdraví. Zjištěné úrovně byly relativně nízké, jsou nad rámec stanoveného limitu, jak dokazují některé rozbory, ale Jedná se o mnohem nižší úrovně než v minulosti při krizi v Irsku před dvěma půl lety. Tyto úrovně v Irsku byly 200 krát vyšší než je norma. Nebo v Belgii v roce 1999, kdy to bylo 700 tisíckrát větší, 700 krát až tisíckrát větší, než je norma. Tady jsou úrovně asi 1,5 krát vyšší u masa a u vajec asi 3 až 4 krát vyšší než je norma. To znamená, že ke kontaminaci došlo, ale nehrozí zde žádné přímé ohrožení lidského zdraví, veřejného zdraví. Samozřejmě, když se překročí norma, není to přijatelné, protože se všichni snažíme o omezení tohoto ohrožení, protože dioxiny se hromadí v lidském organismu a žádným způsobem se nevylučují, takže je nutno, aby se zabránilo hromadění dioxinu v lidském organismu, proto od roku 2002 máme v Evropské unii velmi přísné normy a přísné kontroly k tomu, abychom se ujistili o tom, že maso a mléko a další produkty živočišného původu které jsou konzumovány evropskými občany, neobsahují vyšší úrovně dioxinu, než je přípustná norma. My si myslíme, že systém sledovatelnosti, který zavedla Evropská unie, fungoval dobře. Německo prostřednictvím systému rychlé výstrahy informovalo komisi a komise zase informovala všechny ostatní členské státy. Když nás Německo informovalo, to znamená 27. prosince večer, tak my jsme od té chvíle neustále informovali členské státy prostřednictvím každodenních zpráv ze strany Německa, které nás informovalo o vývoji situace. Byli jsme také v kontaktu s třetími zeměmi, protože jsme chtěli také vědět, zda krmivo pro dobytek eh, nebo potraviny určené ke konzumaci byly distribuovány do třetích zemí. Podle zpráv z Německa krmivo pro dobytek eh, ani potraviny pro člověka nebyly v kontaminovaném stavu dodány žádné třetí zemi. Přesto některé třetí země přijaly opatření, pokud jde o dovoz eh, masa, především tedy masa z Německa, jedná se třeba o Čínu a Bělorusko, které zakázaly dovoz a některé země, jako je například Rusko, zavedly přísná opatření při vstupu, to znamená přísné kontroly, ale nezablokovaly dovoz. Probíhala tedy neustálá spolupráce mezi německými úřady, komisí a orgány členských států, aby byli všichni informováni o tom, jaké kroky byly podniknuty. A tady na tomto diagramu vidíte, že 7. ledna 2011 německé úřady zablokovaly 4760 farem, které odebrali kromě z těchto 25 výroben. Tady máte detaily, to znamená, že tyto farmy už nemohly dodávat ke konzumaci mléko, vejce ani maso, pokud eh, neabsolvovali text, te, testy. Bylo to předběžné opatření, protože tyto farmy odebraly krmiva z těchto 25 výroben, ale tyto výrobny nevyrobily pouze kontaminované krmivo. A na základě testů Německé úřady odblokovaly některé farmy a k 24. lednu 2011 je nadále blokováno ještě 589 farem, které nemohou dodávat ke konzumaci produkty živočišného původu, to znamená mléko, maso a vejce, pokud testy nedokáží, že obsahují úrovně dioxinu, které jsou v normě. My jsme tedy pracovali s Němci na tom, abychom zjistili, jaké byly důvody, proč Tyto mastné kyseliny od společnosti eh, vyrábějící bionaftu byly kontaminovány a německé úřady, které vedly vyšetřování, zatím ještě nemají oficiální odpověď. První hypotéza je, že došlo k lidské chybě. Eh, v této továrně, v Emdenu a v Bözlu zřejmě došlo k lidské chybě, protože tato firma odebírala tuky za dvěma účely protože odebírala tuky, které potom používala za prvé k výrobě technických tuků a za druhé odebírala tuky také proto, aby je zamíchala do krmných směsí pro dobytek. A byla zde tedy tato hypotéza, že tato továrna, která zpracovávala oba typy tuku, zaznamenala nějakou lidskou chybu, že se tam někdo spletl, spletl si nádrž, trubku nebo něco podobného. Německé úřady se spíše ubíraly ale jinou cestou, uvažovali o podvodu, ale nebylo to zatím dokázáno, protože tato společnost, která sídlí v Utersenu v Bezlu, dostala 8 dávek osm šarží, z nich čtyři byly kontaminovány a je těžké vysvětlit lidskou chybu, když zde byly čtyři kontaminované šarže. Je možno vysvětlit nebo tedy omluvit lidskou chybu v případě, kdyby zde byla jedna kontaminovaná šarže a tyto tuky, které by se měly použít k produkci technických tuků, by potom byly využity pro výrobu krmné směsi je velmi těžké představit si technickou chybu v případě, kdy jsou zde čtyři kontaminované šarže. Probíhá tedy vyšetřování ze strany německé prokuratury, státního zastupitelství a zatím ještě tedy výsledky nemáme. Komise a komisař už o tom hovořil na plenárním zasedání minulý týden ve Štrasburku. Upřesnil to ještě včera na Radě ministrů zemědělství. Komise se tedy na základě toho rozhodla, že chce přijmout eh, balíček čtyř opatření, aby se vyjasnila existující legislativa a aby se zabránilo takovýmto problémům do budoucna. První opatření je akreditace výroben, které zpracovávají tuky a masné kyseliny. Akreditace to je vyšší úroveň, přísnější úroveň než pouhá registrace. Akreditace znamená, že závod, který se zpracovává tyto tuky, musí přijmout eh, kontrolu nebo tedy návštěvu odpovídajících úřadů, které zkontrolují všechna opatření, všechny okruhy, všechny postupy, které v tomto závodě probíhají a tak dále. Druhé opatření je oddělení výroby, výrobních toků v těchto závodech, které zpracovávají tuky jak pro technický průmysl, tak i tuky pro krmivo pro dobytek. Toto rozdělení výrobních toků může mít dvě podoby. Za prvé by se jednalo o fyzické oddělení, to znamená, že ve stejné továrně by se nemohly zpracovávat oba dva typy tuku. Pokud to někdo chce dělat, tak musí mít dva závody, které budou jeden vzdálený od druhého 500 metrů, kilometr, nevím. Druhý způsob je, aby tyto závody zavedly systémy, které zabrání lidské chybě. To znamená, že by zde byly třeba trubky s různým průměrem, abyste nemohli napojit trubku na kamion, který eh, dováží nebo přiváží technický tuk. To znamená něco podobného, jako máte na čerpací stanici, kdy máte jiný průměr eh, té pistole, která se používá k tankování nafty a té, která se používá k tankování benzínu. Takže to je druhé opatření. Třetí opatření. Zlepšení kontrol dioxinu, dioxinové testy, v závodech, které zpracovávají tuky. Ať už se jedná o živočišné tuky, to byl problém té belgické dioxinové krize v roce 99, anebo zde, tady se jednalo o rostlinné tuky, o taky rostlinného původu. S povinnými kontrolami, protože dnes ty kontroly jsou dobrovolné. Kontroly by tedy byly povinné a měly by určitou frekvenci v těchto továrnách, které zpracovávají tuky. V Evropské unii už máme belgický model. Belgie po té belgické krizi v roce 1999 zavedla systémy kontroly v těchto továrnách, které zpracovávají tuky ale týkalo se to pouze živočišných tuků. Je zde ovšem systém, který počítá s tím, že každá šarže o velikosti 200 tun je testována na dioxin a další kontaminanty, další znečišťující látky jako PCB. Čtvrté opatření spočívá v tom, že laboratoře, které provádějí analýzy, by měly mít povinnost nahlásit eh, pozitivní výsledky. Zatím to vypadá tak v evropské legislativě, že pouze ty závody, které provádějí sebekontrolu, musí nahlásit eh, tyto výsledky komisi, pokud dojde k nějakému pozitivnímu zjištění. My chceme rozšířit eh, tuto povinnost i na soukromé laboratoře, aby zde byla dvojí ohlašovací povinnost národním úřadům. Jednak tedy soukromá firma, která požádá o tyto testy a jednak také ta laboratoř, která testy provede. To jsou tedy čtyři opatření, která zvažujeme, o nichž také diskutujeme se zástupci průmyslu. Příští pondělí se sejdeme se zástupci těchto továren a počítáme s tím, že bychom poměrně rychle začali tato opatření uplatňovat a potom to samozřejmě oznámíme také parlamentu, parlament se k tomu vyjádří v rámci přeskumu. Myslíme si, že s těmito opatřeními se nám podaří omezit lidské chyby, to je problém, nebo tedy otázka oddělení výroby, a také omezit podvody. Samozřejmě zcela vymítit podvody je obtížné. Pokud zde došlo k podvodu, tak tím, že se zvýší počet analýz u těch, kteří používají tyto tuky nebo u výroben, které směšují tyto tuky s kukuřicí nebo se sojou, tak navýšení těchto kontrol umožní omezit eh, výskyt podvodu. Podvody jsou vždycky možné a vždycky budou, protože je zde otázka cen. Takže tak vypadá, pane předsedo, situace k dnešnímu dni. Děkuji, pane Podle. Už nemáme čas, musíme opustit tento sál, takže dám slovo pouze dvěma, třem řečníkům a potom musíme odložit zbytek na zítřejší zasedání. Budeme pokračovat po schůzce koordinátoru, takže hned má slovo paní Rodus, potom no, pan Rodus, Hausling a potom, potom Danelis, paní Rodus. Takže pokud budete struční, Možná dáme slovo ještě někomu jinému. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také zástupci komise, že přišel do našeho výboru. Je mnoho otázek, které bych chtěla položit. Z časových důvodů položím jen některé. Tady včera předložil akční plán německé ministrině eh, zemědělství, kde se mimo jiné plánuje pozitivní seznam pro krmiva pro Německo, který by měl být sestaven. Uh, Měl by se komise se vlastně ale vyjádřila proti. Zemědělci od nás očekávají, že uděláme všechno pro to, aby ve všech 27 členských státech byla zajišťována kvalita potravin. Normálně by to tak mělo být a normálně to tak je. Tady to má co dočinění s trestnou činností, takže musíme tyto vynaložit veškeré úsilí. Čili jak nebylo reagovat na tuto krizi, to vlastně Němci zažili. Takže po té, co bylo zjištěno, že maso a vajíčka nebyly, jsem tak potom vlastně třeba eh, Rusko by eh, posílilo kontrolu na hranicích. Takže potom eh, by byla zamezena jednání. Takže v průběhu této doby vlastně ty ceny padly, takže toto pokud by vlastně byl zpracován ten pozitivní seznam evropské úrovni, tak by to bylo velmi užitečné. Takže eh, myslím si, jak se k tomu, proč se komise proti tomu postavila. Já bych chtěla na tomto místě také uděl, říci ještě jedno. Eh, spotřebitelé jsou znejištěni a to právem. Rolníci zažívají velké ztráty a vlastně podniky, které byly potom uzavřeny po tomto trestném jednání, byly jich stovky, v současné době ještě asi 600, které jsou stále zablokovány a samozřejmě to tom lidi postaví na eh, okraj, eh, nebo velice jim to stíží existenci. V současné diskusy se hovoří o posílení eh, bezpečnosti a kontroly. Myslím si, že vlastně toto je vysoce choulostivý problém, kterým bychom se měli zabývat. V současné době se hovoří o škodách 100 milionů eur, možná je to ještě více. Proto jsem toho názoru, že potřebujeme Evropský fond, eh, který, do kterého by musel tyto podniky vyrábějící krmiva platit a musel by být závazný. Jsem ráda, že komise jste hovořila o nebo že je ochotna schválit několik bodů tohoto akčního plánu. Já nebudu je všechny opakovat, ale chtěla bych říct si Jedno, že ohlašovací povinnost pro soukromé laboratoře, tak jak jsme o tom teď slyšeli, to by pomohlo, když vlastně byla konstatována negativní čísla, tak to vlastně hlásily ty firmy a ne státní orgány, státní instituce. Potom by měla by být sesíleny sankce. Já bych chtěla rád, ráda věděla, jak vlastně plánuje komise prosadit ty své názory a zda ještě nějak zpřísní, ne, neplánuje zpřísnění nařízení v oblasti krmiv, protože dioxin určitě není jediná látka, na kterou se musí dávat pozor. A moje poslední otázka, komisař v posledním období informoval, že v příštích dnech se chystá na cestu do Německa, aby se na mí, podíval na to na místě, takže já bych ráda věděla, jaký je úkol, co, co má tato delegace, čím se bude zabývat. Pan Martin Hausling. Ano, já děkuji komisi za to, co řekla že vlastně ukázal tento skandál, že, je, že systém vysledovatelnosti funguje, ale mě to vede spíše k opačným závěrům a musím položit otázku, zda není spochybněn ten systém vlastních kontrol, těch samokontrol, zda by se neměl, neměl zpřísnit. To znamená, jak, zda bychom z toho neměli vytěžit nějaké důsledky. Otázka společných řešení na úrovni EU a v jednotlivých státech. Já také nevím, proč se o tom tématu pozitivního seznamu znovu hovoří, protože a, a, a záruky, ručení, toto jsou centrální body. A zemědělci vlastně potom musí snášet tuto situaci, takže je velice rozhodující a já bych položil ještě krátkou otázku jak by to povolování mělo vypadat. Budou se provádět nějaké příslušné testy? Hovořil jste o oddělení té výroby v těch podnicích, jednotlivá potrubí a tak dále. Já jsem to pochopil trošku jinak, protože to není jenom jeden že já jsem pochopil, že by jeden podnik měl zpracovávat tuky technické, druhý pro a tak dále. A co se týká monitoringu dioxinu, může k tomu komise něco říct, jaké testy na dioxin jsou plánovány i v celé Evropě. Je to velice mm, drahé vlastně také, čili a kde vlastně, na co se vztahuje ta hranice těch 200 tun? Děkuji. Danelis, poi Reimers. Děkuji, Danelis a potom Reimers. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, na rozdíl od těchto snah o uklidnění, upokojení a sdělení, že systém zafungoval, tak minulý týden jsme z úst komisaře a dnes z úst pana generálního ředitele jsme slyšeli, že tentokrát eh, dioxinový skandál v Krmvech je velmi vážný a má odlišné rysy oproti minulým krizím. Za prvé je to v zemi, jako je Německo, kde víme, že existuje tradice řádu a disciplíny a kde kontrolní mechanismy fungují důvěryhodně. Když se to stalo v Německu, tak si jenom představte, co by mohlo nastat v jiné zemi. Druhá věc. V období ekonomické krize, kdy se každý snaží eh, navýšit své příjmy a snížit náklady, vidíme jasněji, jaký kontrolní systém máme. A všichni se shodneme na tom, že je třeba jej radikálně změnit a jít dvěma směry. Za prvé, veškeré kontroly by měly být důvěryhodné, samozřejmě s přehlednutím k nákladům. A za druhé, kontrola by měla být následována sankcemi, a to závažnými. Protože pokud musíme při porušení zákona je třeba dbát sankcí, tak výrobce bude opatrnější. Děkuji, já bych jen krát byla stručná, protože máme málo času. Když je zatím nějaké trestní, trestná činnost, i když bychom měli nejlepší zákony a nejlepší sankce, tak tom se dalo zabránit, ale možná bychom měli najít nějaké řešení, jakým způsobem vlastně se řešit tu otázku těch technických tuků. To možná na toto je více soustředit, to by byl můj názor. Grazie, onorevole. Děkuji Elizabeth Jekle a potom pan Jar. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím také stručně vyjádřit. Nikdy jsem si nemyslela, že ještě jednou toto zažiju v Evropském parlamentu. Já už jsem to zažila jednou a jak je vidět, tak to nestačilo a to, že se to navíc stalo v Německu, tak to je pro mě ještě větší problém. V, v minulosti jsme si řekli, budeme dělat, postupovat tak, aby se to zlepšilo, ale pokud je skutečně zatím je trestná činnost, tak můžeme dělat, co chceme a je to obtížné bych navrhla dvě věci. Za prvé, aby Německo skutečně reagovalo jasnými a tvrdými sankcemi a rychle, protože to je nezbytné. Co se týká insolvence, o tom už kolega, kolegyně hovořila. A druhá věc, já v budoucnosti nemohu akceptovat, že vlastně ten průmysl krmiv bude dále volně postupovat Myslím si, že musíme mít jasnou regulaci, jasná pravidla i ještě i to, co teď komise navrhuje, to je dobrá cesta, ale chtěla bych komisi požádat, aby skutečně to skutečně zpracovala nařízení o hygieně krmiv úplně od toho úplného začátku až na konec toho řetězce. Tady nepomůže jen oddělit výroby, výrobu nebo ty výrobní toky oč, i když samozřejmě ano, podporuji tu výrobu ale, oddělení, ale musíme také přemýšlet o tom, jak se transporty, jak ty přepravy se Zda musíme se podívat také na čísla jaké, kolik těch tuků se importuje do Německa, protože my jsme zakázali živočišné tuky, takže toto všechno bychom měli vzít v úvahu. Čili já žádám komisi, aby, aby jednala z dlouhodobého hlediska, nikoli pouze z krátkodobého a aby skutečně předložila dobrý návrh. Děkuji. Já, e poj... Děkuji Elizabet, pan Jar a potom Šekiresky a pak už to bude opravdu všechno. Šekiresky? Chcete si vzít slovo? Prosím. Jen velmi stručně. Problém systému kontroly. Musíme se zeptat, kde je chyba v systému kontroly. Je třeba zanalizovat existující texty a vyvodit z toho závěry, protože potom to vše se projeví na zemědělcích. My mluvíme o nákladech, mluvíme o kontrolách a potom na tom budou tratit eh, naši zemědělci. Je třeba analyzovat systém kontroly v této oblasti a zjistit, kde je chyba. Děkuji. Aňo, chcete ještě něco říci? 30 vteřin. Myslím, že nepotřebujeme další legislativu. Už existují tři nařízení a jedna směrnice, které to pokrývají. Ve Spojeném království jsme to vyřešili tím, že máme tři systémy pojištění, které pokrývají celý řetězec a řeší i tento případ. Prostě není možné zastavit lidi, kteří záměrně porušují zákon, ale je potřeba to vyřešit. Děkuji. Já se omlouvám komisi, ale vzhledem k tomu, že musíme uvolnit tento sál, tak vás prosím, abyste poslali sekretariátu zprávu s odpovědí na tyto dvě poslední otázky. A v každém případě doufám, že jsme to vyjasnili. Děkuji vám všem a sejdeme se zítra v 9.30. Ano, v 9 hodin koordinátoři a v 9.30 bude probíhat eh, pokračovat zasedání výboru. Děkuji a končím zasedání. Wow, wow